No hammer today? No hammer? Fine. You have to switch on the other. Yes. Yes. This is going to be the one. Buenos días. Krásný dobrý den. Krásný dobrý den. Muy buenos días. Drazí kolegové, krásný dobrý den. Přeji vám všem dobrý den. No. Since I have no hammer, since I have no hammer. Vzhledem k tomu, že nemám žádné předsednické kladívko, abych upoutal vaši pozornost, eh, požádám vás tímto způsobem, abyste se usadili. A pokusme se opravdu začít s naším programem. Ještě jednou bych chtěl říci vám, co jste nebyli na ustavujícím eh, jednání výboru LIBE v polovině funkčního období. Dovolte mi, abych eh, jménem předsednictva, ale také svým vlastním jménem poděkoval za znovu zvolení jakožto předsedy. Pokusím se samozřejmě poučit se z toho, co jsme zažili během prvního pololetí našeho funkčního období. Dnes nás čeká opravdu velmi nabitý program. Dohromady máme během této schůze 25 bodů na pořadu jednání a proto bych vám chtěl připomenout, že musíme udělat všechno pro to, abychom opravdu dodrželi časový limit který máme pro jednotlivé body programu. Rád bych tímto také přivítal pana Bockova, ministra spravedlnosti a tedy v současné chvíli předsedu rady. Dánsko má předsednictví EU já bych rád tímto přivítal pana Bockova. Je pro nás opravdu ctí a radostí, že vás zde můžeme přivítat a těšíme se na opravdu tu nejlepší možnou spolupráci s vámi. Určitě pomůžeme dánskému předsednictví v tom, aby uspělo ve všem, co si přece vzalo. Ještě předtím, než pan Bockov přednese svou úvodní řeč, chápu program za schválený. A rád bych také ještě řekl, že bod 20, eh, tedy dohoda mezi EU a Kanadou o eh, předávání a používání jménných údajů cestujících, tedy PNR, která, tento bod je na pořadu jednání od 17.45 do 18.30, bude in kamera. Tímto je tedy program jednání schválený a také schvalujeme zápis z jednání. Jsou to tedy jednání, která jsme měli až do posavat. Jestliže nikdo nemá žádné výhrady, tak všechno tato, všechny tyto zápisy jsou schválené a můžeme přejít tedy k bodu 4. Eh, pan Morten Bockov, dánský ministr eh, spravedlnosti, eh, priority dánského předsednictví na nadcházejících šest měsíců. Poté, co nám priority představí pan Bockov, bude následovat výměna názorů. Pane ministře, prosím, máte slovo a srdečně vás tímto vítám. Moc krát děkuji. Pane předsedo, ještě jednou dovolte mi, abych i já vám pogratoval ke znovu zvolení eh, jakož na místo předsedy a určitě se těším na dobrou spolupráci s celým výborem. Nyní podívejme se na dánské předsednictví. Budu mluvit dánsky. Vážení členové Evropského parlamentu, milí kolegové, děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost, kterou dostávám, abych vám představil program dánského předsednictví. Eh, pracujeme ve velice důležité oblasti. Je mi velikou ctí eh, moci k vám dnes promluvit z titulu předsedy Rady pro vnitřní záležitosti a záležitosti spravedlnosti. Je to pro mne čestný úkol, kterého se chápu s velkou pokorou. V posledních měsících jsem měl příležitost setkat se s mnohými z vás, kteří jsou i dnes i zde, již jsme se viděli v Kodani i ve štrasporku. Tato setkání a zasedání byla velmi pozitivní a konstruktivní. Mohli jsme konstatovat, že si navzájem dobře rozumíme a že jsme schopni vést dobrý a otevřený dialog. Všichni byste, prosím pěkně, měli vědět, že mám veliký respekt před vaší odbornou kompetencí a před znalostmi, a které máte v záležitostech, o kterých budeme v příštích měsících jednat. Z titulu předsedy Rady pro vnitřní záležitosti se těším na dobrou spolupráci s Evropským parlamentem a doufám, že tuto práci budeme moci ještě zintenzivnit, v neposlední řadě zejména s výborem Libe. A nyní ke konkrétním jednáním. Tady vám mohu sdělit následující. Snažili jsme se schromáždit vysoké představitele a soudce, kteří mají velké zkušenosti, aby nám radili. Ti připravují vlastně a vedou potom jednání v pracovních skupinách na radě. Já jako minister samozřejmě spolupracuji s velvyslanci, které máme v Evropské unii. A my jsme tedy kontaktními partnery a zároveň také rozhraním s Evropským parlamentem. Také bych chtěl velice srdečně vyzvat všechny členy tohoto výboru spolupracovat s předsednictvím rady a kontaktovat nás, kdykoliv to budete považovat za nutné. Naše dveře jsou vám vždy otevřeny. Doufám, že této příležitosti využijete, abyste mohli přednést eventuální záležitosti, které máte na srdci, či se nás zeptat, na co budete potřebovat. A nyní bych rád načetl některá z témat, která nás čekají v nejbližších šesti měsících. Rád bych také konstatoval, že velice rád samozřejmě budu reagovat i na další témata. Nikdo se nemusí držet zpět. Bude mi lít dotazy k jiným oblastem, než k těm, které tu nyní zmíním. Učiním, co bude v mých silách, abychom společně dospěli k dobrým výsledkům. Dánsko přebírá předsednictví rady v období, němž je velice důležité, abychom měli velice úzkou a intenzivní spolupráci. Žijeme v hospodářské situaci, eh, která vyžaduje intenzivní spolupráci mezi členskými státy a to nás staví také před nové výzvy máme také co dočinění se zcela specifickými výzvami v oblasti práva a vnitřních záležitostí. V oblasti migrace a azylu. A v té, tady bych vám rád oznámil, že jsme stanovili hlavní prioritu a sice se chceme postarat o to, aby společný evropský asilový systém byl co možná nejlépe vypracován, aby se pokročilo v této složce. Budeme velice tvrdě pracovat na to, abychom tohoto cíle dosáhli ještě v tomto roce. Doufáme, že jednání s Evropským parlamentem bude moci být záhy zahájeno s ohledem na co možná nejvíce právních aktů. Tak, jak to v současné době vypadá, Největšího pokroku došlo v souvislosti s dublinským nařízením a v souvislosti se směrnicí o přejímání žadatelů o azyl. E, pokoušíme se tento společný azylový systém budovat a chceme dospět co nejdále ve vyjednávání o všech relevantních právních aktech. Proto musíme pracovat skutečně velice orientovaně na cíl, abychom ehm, mohli vybudovat eh, opravdu funkční asilový systém. Chceme chránit ty, kteří ochranu potřebují. Ostatně dnes je zvláštní den, zcela specifický den, neboť eh, změněna změněná směrnice o uprchlících vstupuje dnes v platnost nejdůležitější právní akt ve společném asilovém systému, je tím pádem završen a aplikovatelný. Důležité je, aby Evropská unie ukázala solidaritu se všemi členskými státy, eh, které čelí velikým výzvám, protože k ním přichází celá řada žadatelů o azyl, ale také nelegálních imigrantů. Toto je společný problém pro všechny členské státy Pakliže eh, se zhroutí asilový systém jedné země, eh, ovlivní to i ostatní a proto musíme tento problém vyřešit. Solidarita nesmí zůstat pouze sloganem na papíře. Solidarita vyžaduje konkrétní činy a konkrétní iniciativy. To je diskuse, kterou s vámi velice rád samozřejmě povedu nyní ke konkrétním záměrům. Máme neformální zasedení rady v Kodani v nejbližších dnech právě pro oblast práva a zilové otázky a tam jsem dal na program téma Solidarita. Hovoříme-li zde o společném asilovém systému, mohu vám také říci, že jsem velice spokojený, že jsme nyní obdrželi mandát abychom mohli zahájit jednání s parlamentem o programu, který by měl podpořit členské státy. Jedná se tady o otázku volby bydliště. Hovoříme-li o migraci a azylu, je nezbytná také spolupráce s třetími státy. V této oblasti spolupracujeme na společné migrační strategii pro celou Evropskou unii a usilujeme o to, abychom podpořili tuto spolupráci. Vždycky jsme zdůrazňovali, jak je to nezbytné eh, v oblasti víz. Máme důležitá témata rovněž. A rád bych, abychom společně s komisí pracovali na změněném nařízení o vízech a doufáme, že z toho vzejdou konkrétní výsledky. Předpokládáme, že v průběhu jara eh, budeme v této otázce vést jednání s parlamentem. I nadále pracujeme na eh, potírání nelegálního přistěhovalectví, nelegální migrace. Tady se jedná o zefektivnění šengenského systému. A další důležitou prioritou je, abychom posílili celou šengenskou spolupráci. Tato spolupráce v rámci šengenské dohody se dostala v poslední době pod silný tlak a proto je nezbytné, abychom společně pracovali na silnější a efektivnější šengenské spolupráci. Šengenská spolupráce musí být posílena a musí dobře fungovat, eh, aby byla opravdovým eh, předpokladem pro volný pohyb. To musí být jeden z hlavních pilířů naší spolupráce. Doufám, že Evropskému parlamentu také leží jedna zásada specificky na srdci a také speciálně výboru Libe. Chceme tyto práce opatřit prioritami. Máme tady dvě hlavní priority v celém tom šengenském balíčku. Rada společně s parlamentem se bude snažit nalézt správná řešení o dosažení jedné strany rovnováhy a na druhé straně bezpečnosti. Spolupráce v rámci šengenské dohody je nezbytným nástrojem pro zajištění vnitřní bezpečnosti v Evropské unie a pro potírání přeshraniční kriminality. V oblasti policejního a trestního práva eh, Evropská unie rovněž čelí velkým výzvám. Tady se jedná opět o přeshraniční spolupráci a e, boj proti terorismu. Terorismus a organizovaný zločin jsou nebezpečnými jevy, které ohrožují Evropskou unii. My, odpovědní politici, máme e, za úkol postarat se o to, aby bylo obyvatelstvo chráněno. Obyvatelstvo na to má právo a také to od nás vyžaduje. Chceme-li se bránit účinně tomuto ohrožení, musíme velice úzce spolupracovat a musíme tady stát při sobě. je důležité, aby naše orgány činné v trestním řízení měly kdykoliv možnost společně pracovat v přeshraničním rámci. Musí být proto vybaveni, vybaveny odpovídajícími nástroji. má být zavést evropský systém údajů o, cest, o eh, leteckých cestujících. To je jeden z důležitých kroků pro potírání terorismu. Neexistuje pochyby o tom, že to může být velice efektivní pro odvrácení terorismu a závažného organizovaného zločinu. I na tomto tématu budeme intenzivně pracovat. je důležité, abychom vždy dbali o správnou rovnováhu. Na jedné straně musíme umožnit efektivní trestní stíhání, na druhé eh, vymáhání práva a na druhé straně musíme chránit právo občanů. Samozřejmě nesmíme eh, jít nad míru ohrožení teroristy, ze strany teroristů se nesmí stát eh, biankošekem pro eh, jiná opatření. Ale již jsem řekl, na druhé straně máme povinnost chránit naše obyvatele před terorem. S ohledem na tento text PNR o osobních údajech leteckých cestujících jmené záznamy o cestujících. Jedná se o to, že by měly být delší doby pro uchovávání údajů, než jsou nezbytně nutné pro jejich zpracování. Jedná se o to, aby se dále neukládaly nerelevantní informace, které nejsou tedy relevantní pro vymáhání práva. Takovýto druh informací nemá být eh, ani evidován, ani uchováván. Ale jak říkám, zde je nezbytné najít správnou rovnováhu a těším se na jednání s Evropským parlamentem o tomto textu. Dále bych rád hovořil o dalším tématu související s PNR, a to je naše dohoda se Spojenými státy americkými o výměně těchto jmených seznamů cestujících. Evropský parlament se eh, rovněž tomuto tématu věnuje. A v této souvislosti dovolte, abych odkázal na následující. Ve vyjednávání nelze vycházet z toho, eh, že můžeme zrealizovat stoprocentně všechna naše přání. To platí samozřejmě i pro jednání s USA v tomto tématu. Domnívám se, že text, který je v současné době k dispozici, je skutečně to nejlepší, co bychom si mohli přát. Podařilo se nám docílit zlepšení a to díky tomu, že Evropský parlament velice na tomto tématu pracoval. Z tohoto titulu si přejeme aby se Evropský parlament přiklonil k našemu názoru a souhlasil s tím, že tato dohoda s USA může být uzavřena. My jako předsednictví vám budeme stát velice kdykoliv k dispozici pro eventuální poskytnutí dalších informací, pakliže by vám to mělo pomoci toto téma projednávat zde v Evropském parlamentu. Je tady další důležitý text, který chceme, kterým chceme pohnout a to je úmluva o výbušninách a nebo kurzory, z kterých se mohou, prekurzor z nich se mohou vyrábět výbušniny, protože teroristé velice často vyrábějí takové domácí výbušniny a my musíme prosadit, aby se zakázaly látky, které umožní domácí výrobu výbušnin. E, je na čase, abychom se chovali odpovědně a abychom eh, schválili odpovídající legislativu. Jak lze zabránit kriminalitě? Nejlépe prevencí, efektivní prevencí. To platí v boji s terorismem, jakož i pro potírání dalších forem kriminality. Eh, předsednictví se nadále bude ale také zaměřovat na nejlepší možné způsoby, jak zabránit tomu, aby se mladí lidé začali věnovat radikalismu, nebo aby se z mladých lidí stali radikálové. A budeme se také snažit, aby eh, radikálové eh, opustili to radikální směřování. V oblasti policie a trestního práva existuje spoustu oblastí, které bychom měli probrat – a já mám vysoká, nebo vkládám vysoká očekávání od rozhodnutí o evropském vyšetřování, protože díky tomu naše úřady budou opravdu mohou, moci lépe vyšetřovat přes hraniční kriminalitu. Zavádějí se tedy nové nástroje, ale my musíme také zajistit, aby nástroje, které již máme k dispozici, byly využívány co nejefektivněji. Dalším velký důležitým bodem, na který nesmíme zapomenout, je eh, situace obětí v eh, právních procesech. Eh, budeme proto jednat o takzvaném balíčku o obětech, hlavním úkolem bude najít rovnováhu mezi ochranou práv oběti na jedné straně a pra, zajištění práv pro uh, obviněnou osobu na straně druhé. I když máme ty nejlepší úmysly, Nesmíme zapomínat také na eh, hospodářský rámec, eh, v jakém se budeme pohybovat. Dovolte mi ještě, abych na závěr ještě zmínil, že Evropská unie vyjednává nařízení o přístupu k údajům 15. prosince hlasoval o tomto již Evropský parlament, nyní se tato legislativa dostala zpátky do rady. Vyjednávání tam nejsou vůbec jednoduchá, v současné chvíli probíhají také neformální jednání a dánská vláda si dělá velké obavy, pokud jde o výsledek těchto jednání. Já se velmi těším na to, že budeme moci pracovat na všech těchto případech a tématech. Vím, že je to pracovní program velmi ambiciozní. Naše cíle jsou ambiciozní, protože si myslíme, že je to tak správně. Jsme také přesvědčeni o tom, že když budeme spolupracovat, že se nám tyto cíle podaří naplnit. Dovolte mi, abych skončil tím, že zopakuji to, co jsem již řekl. Dánské předsednictví v Radě Evropské unie spoléhá na spolupráci s Evropským parlamentem. Chceme dialog, který bude nejen pozitivní, ale také zaměřený na výsledky na všech úrovních. Chceme spolupráci, která funguje a to tím rozumíme samozřejmě také spolupráci s Evropským parlamentem. Myslím si, že Evropská, Evropa potřebuje silná řešení, protože taková řešení mohou zajistit, že Evropa a Evropské společenství obstojí ve stávajícím prostředí. Já doufám, že budeme mít konkrétní výsledky, které ve skutečnosti přinesou evropským občanům jasné změny. To je to, co občanům dlužíme. Já opravdu věřím evropské myšlence, ale toto není pouze o myšlenkách, toto je také o možnostech, které máme při provádění toho, na čem se dohodneme. Spojme tedy naše síly, vrhňme si rukávy a pustme se do práce. Zkusme tedy vyřešit ty problémy, které před námi stojí. Děkuji vám. Děkujeme vám všichni, pane Bockov, za tuto velmi podnětnou prezentaci priorit dánského předsednictví na nadcházející období. A pokud uznáte, uznáte za vhodné, tak bychom zahájili první kolečko otázek, na každého dvě, tak dvě až tři minuty. Eh, za koordinátory nejprv eh, jednotlivých politických skupin této sněmovny a pak bude následovat další eh, kolo otázek poté, co vyslechneme první odpovědi. A prosím, dbejte opravdu na řečnický čas, protože jsme velmi omezeni. Jak jsem říkal, máme 24, respektive 25 bodů na pořadu jednání a musíme se opravdu snažit ze všech sil, protože nezapomeňme, že nás bude čekat také zasedání koordinátorů. A jako první za EPP pan Bosutil. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem kolegům. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci a za EPP mi dovolte, abych vám eh, hned v tuto chvíli eh, dal najevo ochotu plně s vámi spolupracovat ve všech bodech. Myslím, že to začalo velmi dobře, dokonce jste, se vás jste navázal individuální kontakty s koordinátory a to je velmi vhodný způsob zahájení naší spolupráce. Možná bychom mohli přesvědčit e, vás a vaší zemi zbavit se svého optautu v oblasti spravedlnosti a vnitra. A e, nyní mi dovolte stručně potrhnout některé priority, které leží na srdci eh, naší sněmovně a doufáme, že se vám podaří udělat v těchto oblastech pokrok. Tak zaprvé v oblasti společné azylové politiky, jak víte, máme za cíl do roku 2012 dosáhnout, dosáhnout plně integrované společné evropské politiky v oblasti azylu. Ale jak víte, zatím eh, stále tato politika vázne Vzhledem k rozdílu mezi touto institucí a jejími názory a e, radou na té esenci, na té podstatě toho, co by měla být asilová politika. To znamená, jak by země mohly spolupracovat na základě principu solidarity. A já chci od vás vědět, jaké konkrétní iniciativy přijme dánské předsednictví v oblasti azylu za účelem Eh, rozetnutí tohoto uzle tak, abychom eh, postoupili ke skutečné solidaritě. Eh, dalším bodem, který nás zajímá, je Schengen. My nesmírně vítáme tu změnu politiky vaší vlády, pokud jde o omezení, jsme byli svědky v uplynulém období v Dánsku ve vztahu k šengenské ozóně a doufáme, že vaše předsednictví bude nadále Schengen posilovat spíš než na něj útočit. Další oblastí, v níž lze dosáhnout ještě podstatný pokrok, je Evropský vyšetřovací příkaz. Tady jsme eh, nedávno viděli zprávu kolegy Nunomela a doufám, že se na základě této zprávy s radou dohodneme co nejdřív. Pak je tu ten balíček pro ochranu obětí, který jste zmínil vy sám. Doufáme, že se nám podaří pokročit i v dohodách o těch dokladech, eh, údajích o cestujících, to znamená PNR, protože musíme Eh, dosáhnout plné spolupráce s dalšími členskými státy a s dalšími třetími zeměmi a mezi členskými státy. A to samozřejmě při respektování některých důležitých zásad, například ochrany soukromí a ochrany údajů. Děkuji vám, pane Bosutil. A nyní za socialisty a demokraty pan Mareš. Děkuji vám, pane Bockov za tuto prezentaci. Děkuji také za setkání, která, kdy jste se sami setkali již loni a včera. A toto zasedání s koordinátory ilustruje, že je tu několik záležitostí, kdy se jakožto dánské předsednictví eh, snažíte pokrýt celou agendu spravedlnosti a vnitra v dalších eh, nadcházejících šesti měsících. Je jasné, že za půl roku nelze zvládnout všechno a tudíž je nutné vytyčit si určité priority. A v některých oblastech byla cítit určitá společná eh, frustrace a to například pokud jde o ten eh, azylový balíček. A to neplatí jenom pro naši politickou frakci, ale obecně pro celou sněmovnu. A je to skutečně frustrace Eh, která vyplývá z našich eh, vztahů s radou. Eh, víte, že tento balíček už je na stole nějakou dobu, měli jsme tu přepracování a tak dále. A říkali jsme, že by aspoň bylo dobré pokročit v otázce Dublinu, ale to poselství myslím, že jste od nás dostali již na předchozích zasedáních vašeho týmu s námi. Nebudu teď zacházet do dalších podrobností, ale jenom, aby to bylo jaksi zaregistrováno jako priorita. Dále otázka Schengenu víte, že pro nás klíčovou otázkou není jen pokrok v této oblasti, ale zejména zajištění toho, aby parlament měl v celém procesu určitou rozhodovací pravomoc. Chápeme potřebu zajištění vnitřní bezpečnosti, ale myslím, že na základě toho, co jsme slyšeli z Dánska v uplynulých měsících, potřebujeme skutečně evropskou zprávu těchto záležitostí a to je právě to, co očekáváme od dalšího vývoje Schengenu. Dále, pokud jde o přístup k dokumentům a otázku transparentnosti. Dánsko má skutečně úctyhodnou reputaci a tradici v otázce transparentnosti. A proto jsme eh, přesvědčeni za naší frakci, že byste mohli získat, eh, respektovat tu dvoutřetinovou většinu, kterou jsme přijali, náš postoj ke zprávě pana Kašmana a byli bychom eh, rádi, kdybyste to eh, mohli prosadit i v radě. My chápeme, jaké, jaká je realita, že existují různé názory na transparentnost, různá situace v různých členských státech, ale Dánsko má v této oblasti mnohé zkušenosti, proto doufáme, že, nás, že to v radě podpoříte. Jednu věc, kterou nezmínil pan Vosutil, je, jsou některé obtížné záležitosti, které řešíme uprostřed hospodářské recese, ale přitom je už máme na stole, jako je například legální migrace, o které jsme se bavili také včera. Máme tady sezónní pracovníky a jejich ochranu a e, dále výměnu pracovníků mezi podniky. Víme, že to spadá do oblast rozsahu působnosti vašeho eh, ministra. Nejprv mm, je to v podstatě první záležitost týkající se legální migrace od Lisabonské smlouvy. Takže prosím, nepřehlížejte eh, tato témata. A někteří již zmínili další témata, jako jsou právě PNR. Budou o tom mluvit i eh, další řečníci po mně, takže teď nebudu zacházet do detailů, ale chci jenom říct, že máme určité obavy z toho, jak se vyvíjí vyjednávání. Eh, přeshraniční eh, eh, práva, tedy obětí zločinu, to si myslím, že je něco, kde, bychom, kde by bylo velmi dobré pokročit, ale zejména bychom si přáli vidět nějaký pokrok právě také v azylu azylovém balíčku a pokud se nám to povede, tak budeme moci konstatovat, že jsme skutečný pokrok. Děkuji uh, za Alde, paní Weber. Děkuji vám. Děkuji za tuto možnost s vámi hovořit na výboru Libe. Děkuji vám rovněž za příležitost si s vámi promluvit na konci minulého roku a včera odpoledne. Zopakuji to, co jsem již říkala včera. Můžete se spoléhat na plnou spolupráci ALDE. Přáli bychom si vidět pokrok v co nejvíce oblastech za vašeho předsednictví a velmi otevřeně se díváme na možnost konstruktivního vyjednávacího procesu. Ovšem Samozřejmě všechny kompromisy mají své limity. Rozhodně si však přejeme za vašeho předsednictví v tomto půlroce co nejvíce dosáhnout, ale já bych teď raději nechala promluvit další své kolegy, kteří jsou zpravodaji ohledně některých důležitých otázek. Přeji vám mnoho štěstí. Děkuji. A nyní ze zelené paní Sergentiny. Thank you, Chair. děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych navázala na to, co zde již zaznělo. Týká se to zejména tedy solidarity v oblasti azylového balíčku. Mluvili jsme o tom již včera, když jsme se setkali eh, v rámci kruhu koordinátorů a já si velmi vážím toho, co jste včera řekl. Vy jste říkal, že všechny relevantní body v oblasti solidarity budou předmětem jednání, a to zítra i později, až se budeme setkávat se zástupci členských států. Polské předsednictví předložilo návrh, tuším, v listopadu a tento návrh podpořilo také Dánsko. To se týkalo právě otázky solidarity v asilovém systému a Tehdy tedy šlo zejména o ochranu hranic, šlo také o vysílání příhraniční stráže na ochranu těchto hranic, ale nešlo ve skutečnosti o to, že lidé potřebují ve svém životě nové místo a některé země mají na svém území prostě lidi, kteří by mohli najít své místo jinde v Evropě. To se tedy z našeho hlediska také týká solidarity, proto bych byla ráda, kdybychom o tom ještě společně přemýšleli. Tento parlament je přesvědčen o tom, že solidarita není pouze o ochraně hranic. Další otázkou, kterou bych chtěla eh, zde probrat, je eh, spolupráce. Vy říkáte, že chcete dále sledovat eh, návrh Evropského vyšetřovacího příkazu a faktem je, že vzájemná důvěra není základ, na kterém můžeme stavět. Vzpomeňme si například na zelenou eh, knihu o eh, vyšetřovací vazbě. Takováto zařízení jsou v celé řadě členských států a jejich fungování je přinejmenším sporné. Není prostě možné, aby třetí země eh, poslala člověka do vyšetřovací vazby nebo do vazební věznice, aniž by eh, následoval řádný proces. Musíme také respektovat eh, normy v oblasti, bez, eh, v oblasti eh, práv, v oblasti důstojnosti, v oblasti ochrany soukromí. Jestliže tedy budeme dále pokračovat jednání v oblasti evropského vyšetřovacího příkazu, jak budete zacházet se situací, kdy jeden čin je trestním činem v jedné zemi, ale nikoli v druhé? možná v jiné zemi nebudou chtít eh, orgány činné v trestním řízení takovou tu věc dále vyšetřovat. Existují prostě také nástroje, které narušují osobní soukromí a také eh, život eh, nebo chod života jednotlivce. Může dojít k tomu, že půjdete k soudu v jedné zemi, ačkoliv takováto činnost byla vyšetřována eh, policejními úředníky v zemi, která nemá z vašeho hlediska takovou důvěru. Děkuji a za skupinu ECR pan Kirkop. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já bych také rád eh, pogratuloval a přivítal dánské předse- eh, pogratuloval dánskému předsednictví a přivítal jej zde. Dovolte, abych zmínil několik obecných eh, témat na začátek. Za prvé je to mezinárodní rozměr tohoto předsednictví. Když mluvím o mezinárodním rozměru, tak mám na mysli zejména dobré eh, vazby na ostatní světové regiony, které určitě potřebujeme. Dánský minister byl nedávno ve Washingtonu a během diskuzí potvrdil, že dánské předsednictví má zájem na dobrých transatlantických vztazích. Myslím si, že to je důležité. Je to důležité zejména v takovém světě, v jakém nyní žijeme, tedy jak z politického, tak z hospodářského hlediska. Doufám, že tyto dobré vztahy budou pokračovat a že během eh, že dohoda o jménných údajích o cestujících mezi Evropou a USA bude úspěšná. My jsme v parlamentu vložili spoustu úsilí do tohoto tématu a já proto doufám, že se nám to podaří úspěšně uzavřít. Vláda ve Spojeném království eh, eh, včera v noci eh, se rozhodla zúčastnit se tohoto procesu a to je určitě pozitivní známka. Eh, jedná se také o evropském systému jménných údajů ze stojících. Já eh, to znám jako to zpravodaj a proto doufám, že budu v této oblasti moci se předsednictvím spolupracovat a těším se na velmi pozitivní spolupráci. Eh, za svoji politickou skupinu bych chtěl také podpořit stávající kroky, které vedou k vyšší transparentnosti. Michael Cashman, ale také ostatní poslanci odvedli opravdu velký kus práce tím, že se snaží zajistit, aby dokumentace byla k dispozici. My mluvíme hodně o transparentnosti v politickém životě, ale možná bychom chtěli mít také více transparentnosti v institucionálním životě. A já doufám, že vy se této iniciativě budete věnovat intenzivně. Dovolte mi, abych zmínil ještě jednu oblast, a to je kyberkriminalita, kyberzločinnost. Vy jste o tom mluvili také ve Washingtonu v rámci transatlantických rozhovorů. Já považuji kyberkriminalitu za důležité téma, za důležitý zločin, stejně důležitý jako jakýkoliv jiný zločin, eh, se kterým se vyrovnáváme. Je to čím dál tím větší hrozba, a to jak z hospodářského hlediska, tak z trestně právního hlediska. Doufám, že dánské předsednictví předloží iniciativy, které nám pomohou vypořádat se s tímto opravdu velmi závažným tématem. Závěrem mi dovolte ještě na téma azyl říci, že je potřeba udělat jistý pokrok. V současné chvíli opravdu některé země na periferii Evropy nesou neobvykle velké břemeno a je potřeba, aby předsednictví udělalo nutné kroky jakožto zprostředkovatel k tomu, aby se tato situace změnila, aby se lidé sedli kolem jednoho stolu a e, v rámci solidarity tuto ožehavou problematiku vyřešili. Držím vám tedy palce a doufám, že budete velmi úspěšní. Pan Trienta Filedis zde zatím není, nevidím ho přinejmenší, možná někdo jiný z GUE, kdo by chtěl promluvit, jestliže nikoliv, potom pan Bronson. Uh, Děkuji. Pracovní program, který eh, nám tu byl představen, je dalším potvrzením toho, že rotující předsednictví eh, sice jaksi panuje, ale skutečně nevládne. Ten program totiž není jen programem dánského předsednictví, je to také program evropského projektu, který eh, předchází i následuje dánskému předsednictví. Bylo by to stejné, kdyby bylo u eh, mydla Polsko nebo Kypr, nebo kdyby to byl třeba někdy v budoucnu Uzbekistán je to úplně pořád to samé. Prostě se víc převádí pravomocí z členských států na Evropskou unii, pořád víc přistěhovalců a pořád víc lidí se přesídluje. A ne zpátky do těch zemí, odkud přišli, ale naopak do evropských zemí. Zmínil jste novou definici uprchlíka. No, to určitě potřebujeme, ale určitě bychom nesouhlasili s tím, jaká ta definice bude. Podle mě jsou to pouze ti, kteří byli podrobeni persekuci a ne ti, kteří jenom žijí v nebezpečných zemích, protože eh, pak z definice bychom sem museli eh, přizvat celé populace všech nebezpečných zemí a Evropa eh, by se prostě převrhla. Takže ti, kdo budou mít nějaké řeš, řešení příslušné, nemohou procházet jenom jednou zemí, jinak přestávají být skutečnými azylanty. Pak se z nich stávají vlastně ekonomičtí migranti. Vy jste také zmínil hrozbu terorismu. To je hrozba, kterou eh, jsme z části importovali. Ale obzvláště tu byla zmíněna kontrola prekurzorů výbušnin. To je jedna z iniciativ Evropské unie, s níž souhlasím. Nešťastné však je, že to poprvé bylo zmíněno před několika měsíci, myslím, že březen nebo duben, a bude trvat ještě několik měsíců, než se dostaneme k legislativním návrhům. Takže tím jsme vlastně teroristům dali skvělý tip. Tohle je náš plán a pokud eh, si chcete dělat zásoby, tak už byste měli začít. Takže eh, tato opatření nebyla dostatečně rychle implement, musí by, musela být potom rychle implementována a pak také jsou tu opatření přímo průmyslu, tak aby se zabránilo nějakému obcházení těchto norem. A pak je tu samozřejmě nahrazení určitých eh, funkcí stálými funkcemi v rámci Evropské unie, to znamená prezident Evropské unie a vysoký, vysoká zástupkyně. Ale konala se také zasedání, z nichž mnozí členové tohoto výboru byli vyloučeni a později bude eh, potom zasedání koordinátorů, z něhož my budeme rovněž vyloučeni. A roste tendence v tomto parlamentu omezovat zasedání, tedy důležitá zasedání, pouze na ty, kdo eh, přináleží k politické třídě. Takže jsme slyšeli zástupce eh, politických skupin a nyní dáme znovu slovo panu ministrovi, aby mohl odpovědět a eh, všichni mu poděkujeme za to, že se pokusí zodpovědět co nejstručněji, abychom měli čas ještě na druhé kolo, protože je tu dlouhý seznam tazatelů a přispěv, přispěvatelů, to znamená, každý bude mít pouze jednu minutu nebo jednu minutu a půl, protože jinak bychom to nezvládli. Takže prosím, připravte se na skutečně krátké otázky v příštím kole. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za všechny tyto důležité otázky, které jste kladli. V celé řadě otázek se jednalo o centrální výzvy, jimž v Evropě čelíme. A pro něž musíme nalezat společná řešení. Máme výhodu, že můžeme společně pracovat na řešení těchto problémů a myslím si, že otázky jako takové již ukazují, že máme pochopení pro tyto otázky a spolupracujeme-li v radě, máme samozřejmě také povinnost společně předkládat řešení. Takže děkuji mnohokrát za vaše otázky. Pojednám eh, teď reakci na vaše otázky po jednotlivých tématech a samozřejmě rád odpovím na veškeré další záležitosti. Více členů výboru se ptalo k tématu solidarity. Jak hodlá předsednictví zcela konkrétně naplnit téma solidarity? To je slovo, které slýcháme velice často, je to diskuse, která se vede již velice dlouho a proto chápu, že se na to ptáte a že žádáte, aby to bylo konkrétnější. podnikáme první kroky, vlastně zítra podnikneme první kroky při zasedání Rady ministrů spravedlnosti v Kodani a právě tam je na programu téma solidarita, abychom mohli uvést první kroky v této oblasti. Jedna věc je jasná. Musíme vytvořit rámec pro společnou azylovou politiku a musíme ji naplnit životem. Ehm, a je třeba to učinit v roce 2012 a proto to pojednáme tak, jak již jsem vás o tom informoval na neformálním zasedání, již to budeme zítra probírat v Kodani. Když my ze strany danského předsednictví hovoříme o solidaritě, musíme si samozřejmě klást otázku, jak můžeme tuto solidaritu podpořit. Jedná se o to, vytvořit praktický reálný rámec pro solidaritu pro ty, s těmi zeměmi, které čelí největší zátěži v této oblasti jak to půjde, šlo by o to využívat fond Solidarity. Komise předložila respektivní návrh, počítá se s většími prostředky a s možným přístupem k tomuto fondu v krizové situaci. To je tady konkrétní návrh komise, o kterém by se mělo diskutovat. Dále tady Máme Evropskou kancelář pro podporu v asilových záležitostech Eh, která musí fungovat takovým způsobem, aby všechny země, které chtějí nárokovat, eh, také tu možnost měly. Máme tady země, které mají deficity v této oblasti a za tímto účelem byl tento Evropský podporný úřad pro otázky azylu zřízen EASO. Pak se jedná o Frontexové operace a o zlepšené možnosti konat v rámci Frontexu. To je důležité s ohledem na spolupráci s třetími zeměmi a e, v souvislosti s pohraničními kontrolami. Také systém včasného varování e, je třeba zavést, aby nám tento systém umožnil velice rychle identifikovat, kde tento systém je nutno zavést a kde je potřeba nejrychlejší pomoci. Je třeba v této oblasti spolupracovat se zeměmi původu. Jedná se o to eh, pokročit ve vyjednávání readmisních dohod. A za šesté chceme podporu pro, eh, chceme zlepšit podporu pro uprchlíky, v těch oblastech, kde se nacházejí, než se vydají na svou nebezpečnou cestu do, ve směru Evropská unie. Musí být chráněni v těch oblastech, do níž uprchli a z níž chtějí jít dále. A hovoříme-li o tématu solidarita, pak víme velice jasně, že je třeba také diskutovat o rozdělování uprchlíků a i o jejich přerozdělení mezi státy v Evropské unii. Eh, víme, že to je nesmírně citlivé téma a že je to velice těžké. Teď jsem vám jmenoval eh, šest bodů, v níž chceme pokročit v tématu solidarity. A teď se jedná o to, abychom skutečně dosáhli našich cílů. Je třeba vytyčit tento rámec, který jsme si přece vzali a naplnit do solidarity Jedná se o to pomoci zemím, které čelí obzvláštním potížím a obzvláštním výzvám a jedná se o posílení spolupráce celé Evropské unie v této oblasti. Když se jedná o praktickou solidaritu, Pan Buzotil žádal a mohu mu říci, že na každý pád to je přístup dánského předsednictví, že je třeba jednat o naprosto konkrétních záležitostech, předkládat konkrétní texty a tím začínáme již zítra v Kodaně na neformální zasedání. Tyto kroky musíme podniknout společně, protože obla, o, úloha, která před námi stojí, je obrovská. Potom celá řada poslanců se ptala také na systém eh, řízení šengenského prostoru. Jedna věc je jasná. Ve veškerých diskuzích se samozřejmě jedná dánskému předsednictví o to, aby Evropský parlament byl zapojen do diskuzí k tomuto tématu. nová dánská vláda byla pochválena za to, že jsme změnili bývalé dohody dánské vlády a chceme mít lepší posílenou šengenskou spolupráci. Jedná se o to, zabezpečit základní podmínky pro volný pohyb v Evropě. Jedná se o to, abychom teď i pro budoucnost našli ono správnou rovnováhu. Musíme, zabez, musíme zajistit bezpečí, ale zároveň také svobodu pohybu. Šéfové státu a vlád na zasedání rady poukázali na to, že za zcela specifických okolností by mohlo být možné provést tady určitý společný postup a pomoci si navzájem. Tato diskuse je na každý pád centrální a musím říci, že je pro mne nesmírně důležité tuto diskusi vést. A je pro mě také velmi důležité, aby byl do této diskuse zapojen Evropský parlament. Eh, PNR, eh, aftalen. Také jsem byl dotázán eh, na dohodu o PNR, o jmených seznamech cestujících mezi EU e a USA a také na interní evropskou dohodu o jmených seznamech cestujících, o údajích PNR. Předsednictví chce zdůraznit, že hovoříme-li o textu evropské dohody, pak tato dohoda na radě ještě není hotova. Konaly se konference k tomuto tématu, které ukázaly, že vlastně jsou všechny členské státy pro vytvoření takového evropského systému PNR. Proč? Protože mm, naše orgány vymáhání práva se domnívají, že by to pro ně mohl být ústřední prostředek pro potírání eh, celé řady závažných druhů kriminality. Jak řečeno, tato, výzvo, tato výzva před námi stojí. Musíme bojovat proti tomuto zločinu. Už jsme o tom diskutovali, když vaše delegace byla v Kodani. Už jsme o tom hovořili před Vánoci. A poté jsem také hovořil s jednotlivými z vás. Včera jsem se sešel ještě s koordinátory k úvodním konzultacím. A mohu vám říci, že tento systém PNR je rozhodujícím prvkem pro to, abychom skutečně mohli zvládnout výzvu, které čelíme, a sice bojovat proti organickému, organizovanému zločinu. Ale potřebujeme, jak říkám, onu správnou rovnováhu, jak již jsem řekl ve svém úvodu. Boj proti teroru a proti nejzávažnějším projevům kriminality se nesmí stát eh, biankošekem a nesmí ohrozit práva, nesmí, nesmí příliš omezit práva jednotlivce. Tady je skutečně navíc důležitá správná rovnováha. Poté se jedná ještě o tom přístupu k údajům a k aktům, když se na to dívám dánskýma očima, pak v dánské administrativní tradice je vlastně vybudována taková ústřední administrativa, která je velice transparentně otevřena. My eh, má, jsme předložili v dánském parlamentu rozsáhlý návrh zákona a tady se jedná také o, o přístup k údajům. A teď se v Evropské unii diskutuje návrh, o návrhu textu komise. My budeme pracovat eh, na tom, abychom nalezli pragmatická řešení, která nám umožní dostat se ku předu. Jedna věc je, myslím si, pro všechny jasná. Naše administrativní systémy se v jednotlivých členských státech mění a právě tak existují rozličné názory na to, jak pojednávat toto téma. Proto tato jednání budou muset sloučit nejrůznější přístupy, protože tady máme celou řadu národních tradic týkající se přístupu či náhledu do spisů. A co se týče jak se otevření se jednotlivých administrativních systémů náhledu jiným. A na závěr ještě jedno téma, pane předsedo, dovolíte-li. Zazněl tady dotaz eh, po kyberkriminalitě a mohu říci, že zde s vámi zcela souhlasím. Tato kyberkriminalita je velice důležitým tématem a proto za dánského předsednictví bude uspořádán také seminář k tomuto tématu v Kodani v únoru. Tím chceme posílit také fázi dalšího výzkumu. Jedná se o to, abychom prostě schromáždili, dali dohromady lidi, kteří eh, rozumí těmto záležitostem, které mají zkušenosti, protože jedině pak, až to zmapujeme, můžeme vědět, jak to máme upravit a jakým způsobem ten, proti tomu to je obojovat. Čili toto téma jsme si dali na naši agendu. A dále se jedná o návrh předpisu boji proti nebo atakům proti systémům informačních technologií? I zde chceme dále vést dobrý dialog s parlamentem. A potom ještě úplně poslední téma, dovolíte-li, pane předsedo? Paní z Argentiny. se zmínila o jednom bodě, na který bych rád zareagoval. Je to velice zásadní otázka v naší oblasti a to je otázka vzájemné důvěry. Máme navzájem vůči sobě nezbytnou důvěru. Jednáli se o potírání kriminality. Jednáli se o e, tento evropský vyšetřovací příkaz. K tomu bych rád řekl následující. Já mám důvěru v policejní složky ve všech státech Evropské unie. A tato důvěra je důležitá. Chceme-li nalézt správné nástroje pro potírání kriminality. Již nyní existuje stanovený harmonogram. Jedná se o práva eh, v trestně právním procesu. Eh, tam jsou také zakotvena práva obžalovaného, že tady existuje právo na advokáta, to vše je v textech upraveno. Podle mého názoru se tady práce ubírají správným směrem ale samozřejmě se jedná o konkrétní zkušenosti, jakým způsobem mohou orgány prosazující a vymáhající právo eh, mít eh, k dispozici ty správné nástroje a to se týká i tohoto vyšetřeva- nařízení vyšetřovacího. Děkuji. Pan ministr zmínil opravdu ty nejžavější problémy, kterými se bude zabývat Eh, jak v rámci tohoto výboru, tak v rámci předsednictví, včetně právě otázky kyberkriminality, k čemuž bude právě konference v únoru v Kodani. Nyní tedy zahujeme druhé kolo dotazů, ale ještě jednou připomínám, Zabývejme se pouze otázkami, které zatím ještě nezazněly, bavme se o tématech, které zde ještě nebyly řešeny a Každý řečník má 90 vteřin. Seznam řečníků nyní uzavírám. Nyní pan Kolejo, Diasemera. Ludford, Mrs. Romero López, Mrs. Alfano, Mr. Enciu, Mr. Marinescu, Madame Flotre, Mrs. Angelilli, Senora Jiménez Becerril and uh, eh, Mrs. Borsellino. will be close. It's tedy všechno. Máme zde 15 eh, členů, každý má 90 vteřin a potom bych rád poukázal na to, že i pan ministr bude muset být poměrně stručný při odpovědích. Pan Kojo, prosím. Dobrý. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a že jste eh, nám přednesl Eh, váš plán a velice s vámi souhlasím, jak důležitý je tento šengenský prostor bezpečnosti a společný prostor bezpečnosti, spravedlnosti a práva. Je třeba zabezpečit volný pohyb zboží, ale to ruku v ruce se zajištěním bezpečí. Potřebujeme hodnocení Schengenu, jak jistě budete vědět, Eh, pane ministře, je tady celá řada států, které by si přáli snížit ve svých návrzích rozpočty, ale zároveň chtějí takové řešení, eh, které vlastně oklešťuje spolurozhodování eh, Evropského parlamentu. Chci se vás zeptat jako ministra Dánska, ale zároveň jako úřadujícího předsedy, zda souhlasíte s těmito snahami, či zda budete bojovat za to, aby parlament udržel svoje právo spolurozhodování. Za druhé, eh, vaše poznámka k systému SIS, informační systém Schengenu. Eh, podle domníváte se, že tento systém se udrží a eh, bude mm, proveden v odpovídajícím harmonogramu programu, eh, proto bude možné ho včas... A teď minutu a půl, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát. Vítejte srdečně, eh, pane předsedo. Chtěla jsem se vás zeptat na váš program eh, na nadcházejících šest měsíců. Je to velice stěžádostivý program. Chci vám popřát štěstí, protože Eh, pustit se do tématu azylu a do společného systému azylu, to je tady otázka spojená s velikými potížemi, o kterých se dlouho hovoří i na parlamentu, i v komisi. Je tady celá řada směrnic, které nebyly schváleny a nevíme, v čem spočívá tento společný azylový systém, protože ani úřad na Maltě, nefunguje pořádně proto, aby bylo možno uvažovat o společném azylovém systému až kam se domnívá, bude moci dojít dánské předsednictví v tomto tématu, protože to není eh, pouze ten systém časného varování, které zavedli Poláci, ale také eh, práce v těch zadržovacích eh, centrech, kde se zdržují uprchlíci a žadatelé o azyl. A situace, když se podíváme na situaci v Somálii nebo v Nigerii, kde jsou pronásledováni křesťané, Eh, znamená, že musíme přemýšlet o definici nebezpečných zemí nebo takových zemí, jejichž obyvatelstvo potřebuje jiná definice než tak, jak je obsažena definice ženevská, protože to nejsou uprchlíci pro následování, ale oni prchají nejsou pro následování, ale prchají, čili až kam by mohla dojít definice společného azylového systému, která čelí velice závažné situaci. A druhá otázka, eh, co se týče <clears throat> toho balíčku obětí. Eh, existuje tady statistika o obětí násilí eh, pohlaví, zejména tedy násilí na ženách a násilí způsob spáchané na nezletilých, protože by jistě nebylo tak obtížně začlenit do, Eurostaru, do Eurostatu žádost, aby se zjistilo, až kam pokročil tento fenomén v Evropě. A to je vše, protože už nemám víc času. Děkuji mnohokrát. And... Nyní paní Latford. A prosím, nezapomeňte, máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. My jsme hodně slyšeli toho o PNR a já bych se chtěla zejména zeptat na otázku chovávání údajů. Nikoliv pouze údajů jmených nebo letů, seznamu cestujících a tak dále. Ale jestliže je někdo vybrán pro dodatečný screening, protože vyhovuje eh, profilu, profilu například eh, pašeráků drog nebo kohokoliv jiného. Já tím nechci říct, že každý kdo bude vybrán pro screening podle PNR, bude eh, vystaven stejnému zacházení, jako byly ty takzvané eh, zvláštní vydání, tedy extraordinary renditions. Nicméně ve Spojených státech již byly takovéto osoby, které byly podezřeny z terorismu, ale nikoli z té tzv. špinavé bomby. Ale tento pán byl opravdu mučen v Maroku. Maher Aha z Kanady také vyhovoval tomuto screeningovému profilu, protože jeho bratr byl snad ve spojení s podezřelými osobami a tento člověk byl mučen v Sýrii. Toto se asi nemusí stát úplně všem, ale přemýšleli jste o tom, že uchovávání údajů, které mohou označit lidi jako podezřelé, může být zcela nespravedlné nespravedlivé. A navíc eh, zvažujeme výměnu těchto údajů se třetími zeměmi. To znamená, i když neexistuje sebe menší důvod, myslet si, že jsou to eh, trest, eh, lidé zapojení do trestné činnosti, jsou to osoby, které mají nad sebou jakýsi vykřičník, kterých si úřady všímají. Děkuji, paní Flotche. Děkuji vám. Hovořilo se tady o některých případech porušení lidských práv v rámci boje proti terorismu. A já vás si požádat, vzhledem k tomu, že Evropský parlament znovu nastartoval svoji práci po eh, velkých věcech, které se dělaly v roce 2006 a 2007, znovu eh, tedy tady posvítil světlem na ty eh, záležitosti související ze CIA a s těmi vězeními a zadrženími a tak dále. Je to velice důležité, protože docházelo k vážným porušením lidských práv. A potřebujeme v parlamentu vědět, do jaké míry rada, která se až dosud příliš nezabývala touto záležitostí, do jaké míry byste se tím zabývat mohli, vzhledem k tomu, že to v podstatě váš pracovní plán přesně odpovídá práci parlamentu a my potřebujeme spolupráci rady, abychom eh, v této tak klíčové otázce, která je pro všechny tak důležitá, mohli pokročit, abychom tedy se dozvěděli pravdu o tomto programu, který se rozvíjel za spolupráce s některými evropskými státy. Do jaké míry s námi budete spolupracovat? Děkuji, pan Diasemera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. <clears throat> Čili chci poděkovat panu ministrovi za to, že přišel. Mám dvě otáz- dva komentáře, jednu otázku. Za prvé podporuji naprosto to, co řekla paní Romero eh, s odkazem na eh, završení systému asilového evropského systému. Připomínám vám, pane ministře, že v programu existoval kompromis do roku 2010, čili vlastně stále ještě jsme nedostali tomuto závazku, čili počítám s dánským nasazením. Za druhé, neslyšel jsem nic o vašem příspěvku o novém nařízení týkající se Europolu. A velice komplikovaná otázka. Nemusíte mi na ní odpovědět a pochopím, neodpovíte-li ale jistě se budete také zajímat o to. E, já jsem navrhovatelem nařízení, e, které se týká vízových záležitostí. Když třetí stát e, zavede vízovou povinnost pro členský stát, Moc bych vás žádal, abyste mi věnoval vaši pozornost, pane ministře. Když třetí země e, zavede vízovou povinnost vůči členskému státu Evropské unie, je dánské předsednictví za to, aby automatickou reakcí ze strany komise se zareagovalo také společně je to právnicky možné dát tuto společnou reakci? Já vím, že je to z hlediska politického nesmírně komplikovaná otázka. Pochopím, když mi neodpovíte teď, ale protože je to tak důležité, protože za půl hodiny o tomto tématu budeme hovořit, bylo by důležité, abyste se zahloubal na touto záležitosti, aby nám bylo jasné, jaké, jaký je dánský postoj k této otázce. A Eh, chtěl bych eh, opravdu poděkovat za to, jakou pozornost věnujete parlamentu. Děkuji mnohokrát. A nařízení rady 539 lomeno 2000. Jedna je to, co se týká právě eh, seznamu z zemí, jejichž příslušníci musí mít víza při vstupu do Evropské unie a těch, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni. Tak, teď pan Enču. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să... Děkuji vám. Chtěl bych nejprve poblahopřát panu ministrovi, dánskému předsednictví za cíle, které si dánské předsednictví vytyčilo a které jsou tak ambiciozní, jsem rád, že jste otevřeni spolupráci s parlamentem a s výborem LIBE. Chci vám říci, že vás podpoříme, pokud požádáte o naši pomoc, tak abychom mohli společně posunout ty nejdůležitější kapitoly. Jenom vás si poprosit o jedno. Doufám, že za vašeho předsednictví se vám podaří přesvědčit jeden členský stát, eh, který, eh, nebo členské státy, které jsou proti něčemu, co je velmi důležité pro Rumunsko a Bulharsko, to znamená připuštěním do Schengenu. Děkuji a já chci vás si přivítat mezi námi a chci se vrátit k tomu poslednímu, o čem jste uh, hovořil. My jsme samozřejmě připraveni s vámi uh, spolupracovat. Situace v Maďarsku je velmi, Maďarsko je velmi znepokojivá. Já se ptám, jestli budete podporovat tu možnost ohledně eh, článku 7, jak to bylo tady doporučeno, kotá se organizovaného zločinu. Jsem byla spravodajkou pro organizovaný zločin a mafii v Evropě, což byla zpráva, která byla schválena v říjnu a v prosinci jsem zaslala eh, kopii této zprávy do vašeho úřadu, pane ministře, a chci se vás zeptat, jaký je váš postoj a eh, váš, eh, do jaké míry jste angažován boj proti mafie? Bude se konat nějaký seminář 12. 13. března o multidisciplinárním přístupu v boji proti organizovanému zločinu. Můžete nám říci něco víc? Dnes odpoledne budu v Bruselu eh, představovat novou knihu a v této knize se hovoří o tom, co dělají federální tajné služby ohledně organizovaného zločinu s tím, že organizované eh, zločinné skupiny si kupují třeba hotelové řetězce ve Francii, ale i Německu, v podstatě se to týká všech eh, členských států, takže by mě zajímaly vaše priority. Pan Marinescu? Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, já bych chtěl hovořit o něčem, co už bylo zmíněno, to znamená přistoupení eh, Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Toto přistoupení do Schengenu se setkalo s podporou eh, polského i maďarského předsednictví a k ničemu to nevedlo. A eh, vy jste řekli, že rovněž budete podporovat tento cíl. Já se chci zeptat, jestli to ovšem budete podporovat stejným způsobem jako předchozím, před, předchozí předsednictví, tak se nic nestane. Nizozemsko musí pochopit, že členský stát musí respektovat základní smlouvy a evropskou legislativu a akceptovat to, že tyto dvě země splnily podmínky, které předpokládá eh, šengenské aky. Myslím, že by rada měla přijmout rozhodnutí a zajímalo by mě, jak se na to díváte. Děkuji, pan Angelili, minutu a půl. Presidente, innanzitutto mm, un benvenuto e un... Děkuji. Já bych chtěl nejprve pana ministra přivítat a poděkat mu za to, že přišel do našeho výboru. Jsem také vděčný za tento ambiciozní program předsednictví. Nechci opakovat otázky, které již zazněly, proto mám jen jednu otázku. Vy jste zdůrazňoval, že je důležité podpořit evropský prostor účinné svobody pro občany. Mezi těmito evropskými občany jsou ovšem také děti. Jak víte, větší svoboda pohybu v EU je určitě vítaná, vítaný vývoj, ale s tím také souvisí smíšená manželství a také smíšené rozvody a odluky. Když dojde k rozvodu nebo odluce, potom je velmi obtížné pro lidi takovéto období. A to platí pro děti dvojnásob, pro děti a nezletilé. V některých případech dokonce dojde k tomu, že jeden rodič, který má e, dítě svěřen do péče, si dítě prostě veme a druhý rodič má velký problém e, udržovat si s tímto svým potomkem pravidelný kontakt, tak jak je to jeho právo i podle Lisabonské smlouvy. Pokud jde o uznávání a vymáhání práv souvisejících s svěřenectvím a rodičovskými záležitostmi, tak Dánsko se k tomuto zatím ještě plně nepřipojilo. A já bych byl rád, kdybyste na to mohl reagovat. Borsellino. Moc krát eh, děkuji, pane ministře. Já jsem velmi bedlivě sledoval, co se tady děje. Pro, také to, o čem tady diskutujeme, protože jsem spravodajkou eh, Eh, k jedné z těchto zpráv. Proto mě jako klíčové téma přijde také solidarita. Nikoli pouze solidarita mezi členskými státy, ale také mezi jednotlivci v vybraných situacích. Například to jsou, je to solidarita s oběťmi trestních činů nebo solidarita s osobami, které se eh, dostanou do jiných velmi citlivých eh, situací. Stačí zmínit například Lampedusu, Sicílie, imigrace, To jsou témata, která by nám měly ležet na srdci a určitě na to všichni musíme klást velký důraz. Musíme trvat na tom, aby existovaly pojistky, které zajistí, že občané budou mít vždy svá práva. To jsou konec konců principy, na kterých stojí celá Evropská unie a proto bychom tomu měli zvěnovat zvýšenou pozornost. Další řečník, moc krát děkuji. Pane předsedo, děkuji pane ministře za to, že jste se dostavil do tohoto výboru. Já jsem spolu s pravodajkou pro eh, podporu a ochranu práv obětí. Toto je směrnice, kterou jsme všichni vítali od samého začátku a vkládáme do toho také velké očekávání. Vy jste také říkal, že podporujete takovouto činnost a to jsem, za to jsem vděčná. Vy jste ale také říkal, že tato směrnice bude podporována v kontextu stávající hospodářské situace. Co tím máte na mysli? Znamená to, že míra podpory v oblasti práv obětí bude nižší v závislosti na hospodářských eh, okolnostech. Podíváme-li se na oběti zločiny napříč Evropou, je patrné, že všichni by měli mít nárok na stejnou míru podpory. A my apelujeme na předsednictví, aby v tomto kontextu dávali stejnou podporu. Nyní etický kodex, kodex eh, výboru Libe také říká, že musíme se snažit být pokud možno co eh, pokud možno přesně, pokud je o programy, jako vždy jsme ve spoždění, nicméně dávám nyní slovo panu ministrovi a doufám, že bude stručný. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě jednou. Děkuji za mnoho otázek a velmi dobrých otázek. Budu se držet svého slova a budu stručný, ale vždyť zůstaneme i nadále v dialogu k těmto otázkám. Čili eh, když neodpovím dostatečně na některé vaše otázky, které jste položili, slibuji, že jsem kdykoliv ochoten vést s vámi další dialog. Nejprve odpověď panu Kojejovi. Ptal jste se na roli parlamentu s ohledem na šengenskou umluvu a na další vývoj šengenského systému do budoucna. Je, ptal jste se, jak má vypadat role Evropského parlamentu. Má odpověď. Nezávisle na tom, jak jaký právní základ zvolíme, slibuji vám, že jako dánské předsednictví budeme klást nejvyšší důraz na to, aby byl Evropský parlament zapojen do procesu e, práce nad tímto textem. To je samozřejmé. Paní López, vy jste se ptala na asilový balíček a také jste se zmínila o balíčku, o obětech. Já se k tomu ještě vrátím, až budu reagovat na další otázku. Nejprve k asilovému balíčku. Tento společný asilový systém závazky, které máme v souvislosti na uskutečnění tohoto asilového balíčku, vypadají tak, že to bude znamenat velký pokrok. Podařili se nám skutečně za dánského předsednictví postarat se o to, aby byl zřízen naprosto konkrétní rámec na reálno, pro reálnou a praktickou solidaritu. Tak bych to chtěl formulovat. A v tomto smyslu jsem také tady jmenoval těch šest bodů ve svém úvodním prohlášení. Jedná se o reálnou, o vytvoření reál, skutečné a praktické solidarity. A těch šest základních přesvědčení dánského předsednictví jsem vám jmenoval ve svém úvodním prohlášení. Těšíme se na diskuse na neformální radě, která začíná již zítra v Kodani. Doufám, že jsem tady zprostředkoval správný dojem. Doufám, že jste pochopili, že to je pro dánské předsednictví nesmírně důležité téma. My uděláme skutečně vše, co je v lidských silách, abychom se v tomto tématu dostali dál. Potřebujeme rámec pro reálnou a praktickou solidaritu paní Latford se ptala, eh, na údaje o jmených seznamech cestující. Jedná se tady o dohodu mezi Evropskou unii a USA, dohoda o PNR. Obecněji řečeno se jedná o ochranu osobních údajů. Jedna věc je rozhodující. Jednáli se o uchovávání osobních údajů, je třeba vždy postupovat přiměřeně. Je třeba zachovat eh, tuto zásadu přiměřenosti, proporcionality, teda jak, jaká, jaké údaje zhromažďovat a jak dlouho je uchovávat a tady v parlamentu už se o tom diskutovalo eh, s ohledem na dohodu, kterou uzavřeme s USA a já skutečně doufám, že kdo dospějeme k dohodě s USA, že budeme schopni ji podepsat. O tom už se tady v parlamentu diskutovalo. A jedna věc je také naprosto jasná pro všechny. Jednáli se o poskytování takovýchto údajů třetím zemím, pak musí být ochrana osobních údajů vždy zachována. To je nesmírně důležité, že jste na to poukázal i vy. Zazněla také otázka, zda již s Evropským parlamentem spolupracujeme. Ptala se paní Flotch, samozřejmě. A samozřejmě, že budeme spolupracovat i nadále o tom si skutečně nemu, to, o tom si nemusíte dělat. To, to by vám nemělo způsobovat obavy, že bychom nechtěli spolupracovat s Evropským parlamentem. Pak zazněl dotaz na, k nařízení Europolu. K tomu mohu říct se následující. Musíme se podívat na text komise, samozřejmě k němu zaujmeme stanovisko, teď ještě příliš záhy se k tomu vyjadřovat. Uvidíme, co z toho vzejde, ale samozřejmě i tento dialog povedeme dál. Upřímně řečeno, pravděpodobně toto téma nebudeme moci uzavřít eh, za dánského předsednictví, ale přesto ho budeme i nadále se zájmem sledovat. Někteří poslanci se ptali na centrální otázku, na Rumunsko a Bulharsko a zda tyto dvě země budou přijaty do šengenského prostoru. K tomu má odpověď. V dobách, jako je tato, je nesmírně důležité, abychom v Evropě, když činíme důležitá rozhodnutí, zabránili aplikaci jakýchsi dvojích standardů. My zastáváme názor, že neexistují žádné právnické překážky pro to, aby Rumunsko a Bulharsko nemohly přistoupit k šengenské spolupráci. Rád bych to tedy řekl ještě jednou. Naše spolupráce se musí držet jasných přehledých směrnic, které se společně zpracovávají a společně dodržují. A proto říkám, že nebudeme prostě postupovat v nějaké e, případové spolupráci, protože tady nemůžeme mít zdvojené či strojné standardy. Postup a postoj předsednictví je v této otázce naprosto jasná. Vidím, že ten, kdo položil dotaz, přikivuje a vidím, že pochopil to, co jsem řekl. Paní Alfáno se ptala na dvě záležitosti jednak na Maďarsko a jednak na postup podle článku 7. Právem jste poukázala na to, že je to otázka s níž, kterou musíme projednávat s evropskými ministry. 17. ledna komise zahájila tři řízení pro porušení smlouvy proti Maďarsku na základě legislativy, která byla schválena v Maďarsku. Jedná se tady o novou ústavu která byla v Maďarsku schválena. Samozřejmě se Evropský parlament zajímá o tuto otázku, je to důležitá věc. A jako předsednictví rady jsme v úzkém dialogu s komisí a sledujeme další vývoj této záležitosti velice bedlivě. Potom tady zazněl dotaz na organizovaný zločin, také jsem pochopil, že se připravuje publikace k tomuto bodu. Já mám vlastní zkušenosti z Dánska z boje proti organizovanému zločinu a mohu vám říci, že jednu věc jsme se, eh, z jednoho jsme se poučili. Čím eh, užší je spolupráce úřadů, tím je, to, tím je výsledek lepší, ať se to týká úřadů pro vymáhání práva, policejních orgánů, je třeba přeshraničně spolupracovat ve všech ohledech, protože je-li zločin přeshraniční, můžeme ho potírat také pouze přeshraniční spoluprací. Příslušné úřady musí mít možnost spolupracovat. Jedině tehdy budeme moci uskutečnit eh, tento cíl, a sice potlačit organizovaný zločin. Jsou to výborně organizovaní zločinci spolupracující v velkých organizacích a proto je boj proti tomuto zločinu obrovskou úlohou. Potřebujeme spolupráci v rámci hranic země, ale i nad rámec hranic země a mohli bychom uvažovat i o připojení spravodajských informací Měli bychom tady popřemýšlet o tom, abychom skutečně mohli být preventivně činní eh, v, na tomto poli. Paní Angelíli se ptala na děti a práva dětí. Tady eh, máme specifickou dánskou pozici. Pakliže to správně chápu, není to tak, že my v Dánsku bychom měli snad větší problémy s tímto textem eh, ale na děti se pohlíží jako, a jsou tak také definováni jako velice citlivá eh, skupina populace a eh, to je také zohledněno v balíčku obětech. K tomu poslední otázka paní Bajů s ohledem na balíček o obětech. Nesmírně se těším na spolupráci s vámi v tomto tématu mm, nesmí existovat vůbec nějaké pochyby o tom, že byste se domnívala, abyste pochybovala o tom, že to pro nás je významné téma. Tento balíček je nejenom velice důležitý pro Evropu. Mohu vám dát příklad z naší vlastní země. Dánska existují určité výhrady v oblasti spolupráce vnitra a práva. A to e, se týká žen, které, na kterých je, které jsou pronásledovány násilnickými muži. Pakliže nějaká žena může být sice chráněna v Německu, už nemůže být chráněna v Dánsku, protože u nás tato spolupráce v této oblasti neexistuje. To znamená, přestěhuje-li se tato žena z Německa do Dánska, přijde o svou ochranu. A proto je také v dánském vládním programu, že tady na to musíme něco změnit a teď tady byla ještě jedna otázka týkající se hospodářské reality, s níž se musíme vypořádávat během eh, čelení těchto výzev. A co si k tomu myslím, jste chtěli vědět. Nejenom s ohledem na balíček o obětech, i s ohledem na další texty se jedná o to, že si musíme uvědomit, že žijeme v období závažné hospodářské krize, a proto je třeba identifikovat ty největší výzvy. Na každý pád potřebujeme tento balíček o obětech, to víte a mohu vám slíbit, že jako předseda rady vám i teď slibuji, že se postarám o to, že tento balíček o obětech projde. Chceme skutečně stát semknutě a uskutečnit tento cíl. Chceme se pustit do tohoto problému a vyřešit ho to jeden z nejkonkrétnějších textů, který přinese něco pro občany v Evropě. To the Danish... Moc krát děkuji. Dánskému předsednictví přejeme hodně úspěchu. Jsme vděční za přesnost a míru detailu, s kterou pan ministr reagoval na naše otázky. Těšíme se také na to, že se nám v následujících šesti měsících podaří posílit tuto spolupráci. Určitě to není naposledy, co spolupracujeme s panem ministrem. Paní eh, Romero, prosím. Prosím pěkně, co nejstručnější, abychom, abychom dodrželi náš program. Nevím, eh, zda mohu vyžadovat odpověď na otázku, protože to není otázka nárůstu rozpočtu. Já jsem se ptala na statistiky obětí násilí. Co může udělat dánské předsednictví pro to, aby tato čísla statistická se objevila v Eurostatu, protože je nesmírně důležité eh, poznat dimenzi těch problémů. Ptali jsme se různých ministrů vnitra, kolik obětí je ve vaší, vaší zemi. Potřebujeme něco takového. Ja, tak. Eh, er Děkuji. Statistiky k dispozici nemáme. Balíček pro oběti však ukazuje, jak můžeme přistupovat ke konkrétním praktickým problémům. A to ukazuje cestu vpřed. Ale může to být pomoc eh, obětem, která je opravdu velmi specifická, doufáme, že v Evropě posílí. Ano. Jistě určitě budou další možnosti, eh, další spolupráce ve snaze posunout, posunout veškerá témata důležitá pro dánské předsednictví. už přejeme mnoho zdaru. Děkujeme, pane ministře. Thank you informal meeting is coming. I'll be there. Okay. Perfect. Thank you so much. So, we keep working. Takže pokračujeme dál k dalšímu bodu, který, což je informační bod související s s misí na Sicílii a Lampedusu, který, eh, čeho se účastnili někteří naši kolegové, paní Fixstrom vedla delegaci této zjišťovací mise, eh, která souvisela s přílivem eh, uprchlíků nebo migrantů v podstatě od 20. 25, 24. 26. listopadu 2011 a nyní na paní Wikstrom podá zprávu, ale já vás snažně prosím, aby to byla zpráva, zpráva stručná, protože už teď máme sklus. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych raději ještě počkala tak půl minuty, než se to tady trochu sklidní. Ano, připomínám ještě jednou kdo odchází ze sálu, tak ať tak činí potichu, abychom mohli pokračovat v naší práci. Děkuji vám a nyní dávám znovu slovo vám, paní Vekstrom. Děkuji vám. Děkuji za to, že respektujete eh, skutečnost, že pokračujeme tedy v probírání pořadu jednání. Již jsem vás stručně seznámila s našimi dojmy velmi zajímavé cesty delegace na Sicílii a Lampedusu ve dnech 24. a 26. 11. 2011. A teď chci znovu poděkovat Marian Helen ze sekretariátu a různým poradcům, kteří nás provázeli a všem devíti kolegům, kteří se stávali, kteří tvořili delegaci. Podrobný zápis vám byl dán k dispozici zaslán také na překlad a já chci teď se vyjádřit jenom k tomu, co, jsme chtěli, co chceme dělat jako následné kroky. Setkala jsem se s italským stálým zastoupením, napsala jsem dopis italským orgánům a tento dopis jsem vám také dala. A ze stále zastoupení vím, že oni chystají oficiální odpověď na tento dopis, kterou v brzké době dostaneme. Jakmile ji dostaneme, roz, rozdáme ji vám všem ostatním na výboru. <coughs> Takže nechci procházet celý zápis, protože je dost rozsáhlý. Ukázali jsme vám dokonce nějaké fotografie, podělili jsme se o naše dojmy. Pokud máte některé otázky, ráda na ně zodpovím, případně vám dodám jakékoliv další informace, ale doporučuji, abyste si přečetli tento zápis, který bude eh, také přeložen a rozeslán a pak budeme schvalovat ten zápis v únoru na zasedání tohoto výboru. Takže to je zatím vše a samozřejmě s radostí zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám, paní Vikstrom, za tuto zprávu nyní jednotliví eh, poslanci a poslankyně jako první pan Jakolíno. Děkuji vám. Pokud jde o tuto delegaci na Sicílii a Lamperuzu, jednalo se o mimořádnou zkušenost, kdy se nám podařilo navázat kontakt s místními lidmi a také se samotnými migranty. Přečetl jsem si ten zápis, paní Wikstrom, když bych byl raději, kdybychom měli místo podrobného zápisu spíš zápis velmi zacílený a e, přesný. A bylo by možná ještě lepší, kdyby tam byl obsažen nějaký věcný návrh, protože jeden z důvodů, proč jsme na Sicílii jeli, abychom se podívali na migraci zblízka, bylo vytvořit tedy věcnou zprávu. A zatím z toho dokumentu nic takového přímo nevyplývá píše se tam, kolik lůžek eh, bylo v tom přijímacím středisku a podobně. Různé podrobnosti ohledně nouzových opatření. A popis infrastruktury, která je k dispozici. Jakož i skutečnost, že tito lidé musí čekat nesmírně dlouhou dobu, než se zpracují jejich žádosti. Lampedusa někdy měla populaci, kdy bylo vlastně na ostrově víc eh, migrantů než původních obyvatel. Původní obyvatelé se zachovají velmi eh, velkoryse, pokud jde o přijímání nových migrantů. To je tudíž něco, co je třeba říci. Původně Lampedusa byla jenom jakýmsi strategickým pozorovacím bodem, kam byli lidé přeposíláni jinut, ale teď jsme svědky masivního přílivu lidí přímo na ostrov. A to neodpovídá původní funkci Lampedusy. A to právě podtrhuje význam spolupráce se třetími zeměmi. Neměla by, Itálie by v tom neměla zůstat sama. Musíme vytvořit bilaterální dohody, protože jinak, co je to pak za solidaritu? A závěrem mi dovolte říci, že se jednalo o opravdu mimořádnou zkušenost s kolegy a se všemi zaměstnanci ze sekretariátu, ale Musí to vyústit v nějaký eh, věcný, konkrétní návrh, protože nám to dal příležitost udělat si obrázek o tom, jak to funguje, jak fungují také ty charitativní organizace a opatření. Opravdu je to skvělé, ale myslím, že to musíme ještě více zdůraznit v té zprávě. Děkuji, pan Borsalino. Grazie, presidente. Io credo che sia... Pani Borsalino. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že to není úplná pravda, že to byla mise pouze na Lampedusu. Ano, původně jsme si zvolili Lampedusu jakožto cíl. Ovšem, Lampedusa je takřka opuštěná v podstatě většinou lidí z určitého hlediska setkali jsme se s, s některými nevládními organizacemi, které dříve eh, měly vysoký profil, když Lampedusa byla středem dění. Já nevím, jak se to stalo, že se právě Lampedusa stala tímto středobodem a že měla najednou nejvyšší počet migrantů. Ale doš, došlo tam k opravdu mimořádné naléhavé situaci, která byla vyřešena, ale byla vyřešena nepřijatelným způsobem prostřednictvím deportací a vylučování migrantů a jejich odsunu do jiných míst s takovým způsobem, který není přijatelný. Nejdůležitější nyní je zbavit Lampeduzu te, toho ostudného jména, reputace, kterou si získala a začít organizovat věci lépe. Ten statut, který Lampeduza měla, již vyvolal negativní dopady. My jsme navštívili přijímací centrum, byla to návštěva, která byla ne- neplánovaná původně a viděli jsme, že kromě jedné budovy, která byla zapálena, zbytek tohoto přijímacího centra stále byl ještě použitelný k účelu, k němu už vznikl, vzniklo toto centro, centru. A kromě toho jsme navštívili ještě další části tohoto centra, kde jsme byli svědky některých naprosto nepřijatelných eh, životních podmínek, to, jak jsou eh, migranti přijímáni, by se musí zlepšit. Tedy v okamžiku vylodění, v okamžiku, kdy se na ostrov dostanou. Zpracování případů trvá příliš dlouho, je to nepřijatelné. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Leto um, res um, zelo já bych ze všeho nejdříve chtěl říci, že toto byla opravdu velmi důležitá cesta na Sicílii, na ostrov Lampedusa a chtěl bych poděkovat Cecílii Wikström, protože ona vedla tuto delegaci opravdu velmi intenzivně a připravila také velmi bedlivou zprávu. Chtěla bych ale také poukázat na některé negativní výpady, které měly eh, na tuto cestu dopad a měli bychom podle toho také jednat. Lampedusa byla prohlášena za nebezpečný ostrov pro uprchlíky. To je velmi nebezpečné posouzení. Z geografického hlediska toto je první odhad první cesta pro ty, kteří se snaží dostat do Evropy. My se snažíme najít společné řešení pro tento ostrov. Tento ostrov by měl být opětovně otevřený a mělo by být možné, aby sem eh, se dostali lidi, kteří jsou v obtížné situaci a riskují život. Tito lidé jsou ve skutečnosti nuceni být neustále v pohybu. Nemohou tedy na tomto ostrově ani přenocovat. Není to opravdu italský problém, je to evropský problém, a proto bychom měli z tohoto hlediska být mnohem solidárnější. Moje zkušenost byla ale také částečně negativní. Byla jsem svědkem toho, jak jeden zadrž, jedna zadržená osoba v detenčním centru Eh, zůstávala bez jakékoliv změny v tomto centru po dobu několika měsíců. Když my jsme tam byli, došlo k zničení asi 60 eh, dřevěných lodí. To bylo těsně předtím, než my jsme tam přijeli. A my si nemyslíme, že toto je správný postup eh, ze strany úřadu. Také jsme se zajímali o to, kam ve skutečnosti eh, plynou evropské peníze. Peníze tam jsou k dispozici, ale zástupci neziskových organizací, které se zabývaly situací v těch detenčních centrech, stejně tak jako Vysoký komisař pro uprchlíky Spojených národů, říkal, že nemají nikdo jasný přehled o tom, kolik finančních prostředků ve skutečnosti jde úřadům a kolik z toho je přerozděleno uprchlíkům. Některá centra nemají žádné informace o těchto uprchlících. Některá centra nemají ani přístup na internet, k novinám nebo k televizi. Lidé tedy nemají žádnou představu o tom, co se děje ve světě. Měli bychom proto bedlivě kontrolovat, na co jsou evropské prostředky vynakládány. Slyšeli jsme ale také některé dobré příklady. Eh, takovéto příklady eh, a osobní eh, příběhy bychom měli zviditelnit. Například uprchlíci, doktoři použi- pomáhají s ostatním uprchlíkům nebo doktoři z Lampeduzy pomáhají uprchlíkům, i když jsou již v důchodovém věku. Je tedy eh, fakt, že celá, celý tento systém funguje zejména díky pomoci doktorů, kteří jsou již v důchodu. Myslím si, že tato mise byla velmi úspěšná, nicméně bylo by dobré, kdyby nám Itálie dala na naše otázky jasné odpovědi. Je 11 hodin Máme čím dál tím větší spoždění, eh, stále zde je ještě seznam osob, kteří se chtějí vyjádřit k této otázce. Já jsem také říkal, že ve 12 hodin 30 minut začíná jednání koordinátorů. Nyní pan Papa Nikolau. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já jsem se účastnil této mise na Lampedusu a chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a také všem ostatním eh, v sekretariátu a kolegům z Itálie, kteří nám pomohli. Byla to opravdu velmi důležitá zkušenost, eh, máme tam odsud také celou řadu zajímavých kontaktů. Rád bych ještě poukázal na některé věci, které zatím ještě nezazněly. Já jsem mluvil s osobami se třetí zemí. Pokusil jsem se také o přímý kontakt s těmito osobami, abych si mohl udělat vlastní názor na věc. Je to důležitější než kdy dříve, abychom zdůraznili tu obrovskou potřebu ukázat pragmatickou solidaritu s Itálií a také se všemi ostatními zeměmi, které mají vnější hranice a jsou pod tlakem nebo byly pod tlakem loňský rok. Itálie byla pod obrovským tlakem, dostala se do obrovských potíží a Itálie odvedla svoji práci s obrovským profesionálním eh, nasazením. Myslím si, že my všichni bychom to měli uznat a měli bychom reagovat eh, kroky z naší strany. I my bychom se měli přinejmenším podělit o zkušenosti. Týká se to určitě také Řecka, Kypru a Malty, které byly taky pod tlakem. Vím, že nemáme příliš mnoho času, ale přesto dovolte mi abych ještě řekl, že jsme opravdu hovořili s jednotlivci a měli jsme tady hloubkovou představu o tom, jak se věci mají a nepochybuji o tom, že nám to pomůže při rozhodování v budoucnosti. A nyní prosím pan Kročeta. Tutti colleghi hanno fatto e prima di tutto la Presidente. Já bych chtěl říci, že velmi docenujeme práci, kterou kolegové odvedli. Chtěli bychom také poděkovat zástupcům Sicílie, které, Sicílie, která byla velmi diplomatická. A chtěl bych také poděkovat eh, Cecílii, tedy paní zpravodajce, která postupovala velmi diplomaticky. Jestli mi něco utkvělo v paměti, tak je to něco, co zde již zaznělo, co, zde, co říkali migranti. A jejich slova byla eh, svoboda, svoboda, svoboda. To slovo svoboda to bylo něco, co se neustále opakovalo během této poměrně eh, dlouhé návštěvy. Jsou okolnosti a situace, kdy úřady poskytují velmi dobré zázemí, čisté zázemí, hygienické zázemí, ale eh, samozřejmě lidé, kteří mají za sebou velmi obtížnou cestu v noci a v zimě, tak eh, nám, pro nás je jen velmi obtížné vžít se do eh, situace, do kůže těchto lidí, co ve skutečnosti si prožili. Itálie zažila příliv 20 tisíc Tunisanů, kterým bylo potřeba pomoci. Po eh, tom arabském jaru, jak se tomu říká, jsme jim ve skutečnosti ale příliš nepomohli. Ministr vnitra v Tunisiku říká, že zde, pokud jde o humanitární otázky, nebyla příliš velká citlivost ze strany Evropy. Otázkou určitě je, proč tyto uprchlíky nepřijímaly také jiné evropské země. Proč třeba nebylo, nebyla vydávána víza v rámci e, politiky sousedství? Měli bychom mít přeci stejný systém pro všechny My jsme ochotni obchodovat, ale nejsme ochotni podpořit lidi. Poslední připomínka. Z humanitárního hlediska některá někteří lidé byli opravdu ve strašné situaci. Všimli jsme si například, že někteří lidé neměli dveře na toaletách nebo eh, tam nebyly sprchy s teplou vodou, nebo tam nebyly topení. To je z hlediska humanitárního naprosto nepřijatelné. Já jsem o tom také mluvil s prefektem, s panem Traponem a také s ostatními lidmi z e, delegace, také s Cecílií. A napsal jsem také prefektovi této oblasti, s apelem, aby se pokusil některé tyto, situa- některé tyto problémy eh, vyřešit. Pokud ovšem nebudeme tuto záležitost řešit intenzivně, tak se zde v Libe příliš dopředu neposuneme. Já jsem si říkal, jak byli voleni členové delegací, že byly pozvány všechny politické skupiny, včetně nezařazených, a pokud eh, ano, tak kdo dostal to pozvání? Já myslím, že se účastním jednání tohoto výboru poměrně dost. Ne, samozřejmě všech jednání, mohlo mi něco uniknout, eh, nějaké jednání, kdy bylo toto pozvání učiněno, ale věřte tomu nebo ne, nezařazení by mohli mít některé zajímavé, i když ne možná úplně konsenzuální postřehy. A teď ještě k jedné věcné záležitosti. Dnes eh, dopoledne zaznělo, že, eh, velké, že tam bylo velké množství Tunizanů mezi těmi uprchlíky. A teď možná je to naivní otázka, ale před čím vlastně utíkali? Před tím novým demokratickým systémem? Bylo to pro ně příliš demokratické, proto se ocitli, ocitli na Lampeduze? Okay, thank you. Now... No, děkuji. A teď eh, opět Cecília, eh, pro, ohledně Sicílie, ale chci jenom odpovědět na jednu věc. Členové byli nejprve navrženi na zasedání koordinátorů a pak schváleni výborem Líbet, což je obvyklý postup a tak to bylo i tentokrát. Teď eh, tedy Cecília Wikstrom opět k Cecílii. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům eh, za připomínky. Je mi líto, že tu není pan Jakolino, protože on žádal z mé strany nějaký věcný návrh. Já jsem pouze jednala jménem delegace za delegaci a postupovala jsem tak, jak jsme se dohodli. To znamená, že se setkáme s italskými orgány, že jim eh, dáme, odevzdáme dopis a počkáme na odpověď na tento dopis, která bude k dispozici v brzké době a dostanete ho. Kromě toho jsme se nedohodli v rámci skupiny na ničem jiném. A i já bych uvítala věcnou diskuzi o našich dojmech, protože ty obrazy, které jsme viděli, ty opravdu budou něčím, co nás bude provázet ve dne, v noci, v zimě, v létě, možná po, ně, po celá léta. To, co jsme viděli, je neakceptovatelné a není to důstojné Evropské unie v 21. století takto s lidmi eh, zacházet, tak jak jsme to viděli v některých místech. Všechno to najdete v tom zápisu. A jakmile pan Kolíno dostane překlad do italštiny, eh, určitě bude souhlasit s tím, co, co tam je. Eh, kromě toho, když nemám moc co říct, snad jen chci znovu všem poděkovat Sdělili jsme spolu mnohé zajímavé i nelehké momenty. A myslím si, že nás tato delegace ještě zblížila napříč politickými rodinami a národními identitami. Ještě jednou vám děkuji za tu důvěru, kterou jste mi svěřili, že jsem mohla prezentovat tuto zprávu v Evropském parlamentu. A ráda s vámi o tom budu diskutovat i ohledně všech dalších otázek souvisejících s migrací a s uchazeči o azyl. Děkuji paní Vistrom, za tuto prezentaci a zavedení delegace a za tuto inspiraci pro celý výbor Líbe, pokud jde o základní lidská práva ve vztahu k lidem, kteří klepou na dveře Evropy. A nyní můžeme přistoupit eh, k dalšímu bodu, což souvisí s důležitou složkou, kterou se nějakou dobu, už nějakou dobu eh, náš výbor zabývá. Souvisí to s eh, nařízením 539-2001, jímž se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít výzum i těch, seznam těch zemí, jejich příslušníci jsou o této povinnosti osvobozeni je tu náš pravodaj senior Diaz Temera, který je to předložil v listopadu 29. jak si vzpomínáme. A poslanci předložili 41 pozměňovacích návrhů, většinou souvisejících s různými ustanoveními, kdy se umožňuje rapid a dočasné zrušení, osvobození od vízové povinnosti a tak dále. Takže k tomu nám něco řekne ještě pan senior Díaz de Mera. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Začal bych tím, že poděkuji všem kolegům z našeho výboru a také zástupcům rady za jejich dispozici a za jejich ochotu přispět k této práci v tak důležité zprávě, kterou se zaobíráme, také chci velice poděkovat členům sekretariátu za profesionální pomoc. Rád bych předeslal, že bych chtěl, kdybyste mohl ustavit takový systém, aby eh, hlas výboru byl vyslyšen dvakrát, aby byl vyslyšen poté, co budu hovořit já a také aby potom mohla hovořit komise poté, co budou hovořit kolegové. Je důležité slyšet názor komise. Při této příležitosti se chceme soustředit na pozměňovací návrhy, které byly eh, předloženy a nyní několik praktických informací Máme tady tři pozměňovací návrhy ze politické strany eh, lidovců, socialisté dva, eh, dva paní Boskur a pět paní Gonskinga ze strany paní Ers a paní Berča bylo šest společných pozměňovacích návrhů a podepsány třikrát také panem Traintanofilidisem ze stranu Evropské levice, která podala celkem devět pozměňovacích návrhů. Veronik Matěs předložila jeden pozměňovací návrh, pan Weber tři eh, za EPP. Paní Weber ze, za liberály také předložila pozměňovací názor, pan Kirkov jeden pozměňovací návrh a a toto je podle mého soudu nejdůležitější, byl předložen pozměňovací návrh ze všech politických skupin, předložil tedy EPP, kdy se žádá posílení mechanismu vzájemnosti proto, aby mohl být efektivnější a to je pozměňovací návrh 28, který by měl být eh, cílem eh, vyjednávání a měl by být také cílem, aspoň já o to chci požádat, chtěli bychom skutečně měli mít právní názor politi- právnické služby parlamentu. Eh, kolegové, musím samozřejmě nejprve debatovat o těchto pozměňovacích návrzích v mé skupině, protože nejprve musím mít podporu mé skupiny. Proto všechno, co řeknu teď, je skutečně zatím provizorní. Jak si vzpomenete, eh, toto tento návrh se soustředí na tři eh, spíše nástrojové otázky a dvě prioritní otázky. A to je takzvaná ochranná doložka a mechanismus vzájemnosti tyto nástroje, které mají politický charakter a které jsou nesmírně důležité, zejména v, co se týče mezinárodních vztahů Evropské unie. Musím říci, že eh, jsem si za jednu eh, s většinou pozměňovacích návrhů co se týče doložky ochrany, sdílím ten názor, že její označení by se mělo změnit a že by se to mělo nahradit mechanismem osvobození, nebo, no, pardon, mechanismem pozastavení. Připomínám, že také tady někdo kdysi řekl, ehm, nejsi si vzpomenete, že jsem něco takového navrhoval já předtím, než jste mi to navrhli vy mě teď. Uh, tento mechanismus eh, vlastně má hodnotit nezbytnost eh, či ne zavést určitá čísla, která by vlastně zahájila proces hodnocení, aby se zjistilo, že tedy opatření z člen, v jednom členském státu jsou dostačující proto, aby se pozastavilo osvobození od vízové povinnosti. Zdá se mi příhodné, aby aktivace tohoto procesu bylo pouze na základě, bude-li tady stanovena konkrétní procentuální část případů, nelegálních migrantů či odmítnutých žádostí o, za, o azyl. Zále doporučuji, aby se sledovala linie, eh, kterou eh, eh, formulovala Tania Fajon a také komise. To znamená, aby že tady bude muset dojít k podstatnému nárůstu okolností, které zvětšují imigraci v dotyčném členském státě. Co se týče mechanismu vzájemnosti, trvám na nutnosti posílení platného systému, eh, nehledě na to, co řekla eh, komise, protože v případě Kanady tady eh, prostě eh, se snažila o posílení, ale bohužel nedošlo tady k řešení. Také jsem zajedno v tím, že třeba posílit tento mechanismus tak, jak o to usilují všechny politické skupiny, které to ukázaly ve společném pozměňovacím názoru, jak už jsem řekl, je to číslo 28 a rád bych, abyste mi teď řekli buď tedy bilaterálně, nebo tady, nebo běžnou parlamentní cestou eh, další věci. Za prvé se domnívám, že komise by měla mít dostatek času, aby mohla vyjednávat s třetím státem Eh, který znovu zavede vízovou povinnost pro členský stát. Domnívám se, že lhůta 90 dnů od doby ozvání, eh, oznámení na 24 dnů, což je v pozměňovacím návrhu společném 28, by dala pouze malý prostor pro řešení této otázky zejména proto, že v některých případech musíme si uvědomit nejenom politické, jakož i jiné vztahy s třetím státem, o který se jedná. Z tohoto důvodu v mé předběžné zprávě navrhuji, aby se maximálně využila lhůta 90 dnů a pouze v případě, že jednání s komisí e, zjistí, že nedojde k dohodě, je třeba iniciovat proces spolurozhodování, aby tady mohl být znovu zaveden požadavek obnovení vízové povinnosti s dotyčným státem. Kromě toho lhůta by mohla být ta využita znovu komisí proto, aby mohla pokračovat ve vyjednávání, lépe řečeno pokračovat ve vyvíjení tlaku. Pakliže třetí stát znovu zváží své rozhodnutí během této lhůty, by stačilo pouze eh, prostě pozměnit to, protože by propadla ta lhůta. Ale potřebujeme jasné prohlášení, Táňo, o mechanismu, aby podle pozměňovací návrhu skutečně tento mechanismus zavedl 90 dnů lhůty automaticky. A kromě toho by bylo nezbytné poznat také právní schůdnost. Nemám žádný politický problém s touto záležitostí. Já tady mám právnické pochybnosti a proto bych rád o tom diskutoval nejprve eh, v naší politické skupině, abych se mohl opřít o podporu své politické skupiny. Pane předsedo, vy jste viděl eh, a vyjasnil jste otázku eh, pana ministra z Dánska. On eh, vlastně já chápu jeho reakci, <laughs> protože odpověď bylo ticho, což nám už dává dojem, Táňo a drazí kolegové, jak nesmírně svízelná je záležitost, kterou se tady zaobíráme. Čili máme tady hodně kapacity pro vyjednávání, pro projednávání. Musíme si vzít hodně klidu a rozvahy na rozhodnutí, uvažujíce o těch třech záležitostech. Co se týče eh, postoje výboru AFED pro zahraniční záležitosti, kde se Eh, prostě odvolávají na zahraniční vztahy Evropské unie a aplikování zásady vzájemnosti. Sdílím to, že je třeba aby studie, které vypracuje Frontex a Evropský úřad pro podporu azylu a Europolu, se přidružilo ke zprávě o eh, vnější službě Evropské unie. Také sdílím to, co napsal kolega Andrea Kovačev. E, v během jednání s předsednictvím bych rád skutečně pochválil záměr zvýšit účast Evropského parlamentu v otázce vzájemnosti. Co se týče mechanismů, které jsou ustanoveny v současném nařízení, měly by být aplikovány rychleji a je nutné, aby to bylo v souladu se zahraniční politikou Evropské unie. To je otázka, které jsme zavázáni. Eh, druhá reakce, pane předsedo, eh, moje bude obsahovat přesně definování mé pozice ke k jednotlivému každému pozměňovacího návrhu, ale rád bych zopakoval, že pozměňovací návrh 28 by skutečně měl být cílem vyjednávání a také cílem zodpovězení právní služby. Děkuji vám mnohokrát za představení vaší zprávy. Uvědomujeme si, že bylo předloženo 42 pozměňovacích návrhů k vaší zprávě a tak, jak náleží, jsme samozřejmě si zaznamenali také obezřetnost politickou, eh, která, kterou se odvoláváte na podporu vaší politické skupiny a také, že potřebujete jasný postoj právní služby. Je třeba mít prostě jasný právnický názor naší sněmovny, která nám ho jistě dodá a kromě toho si musíme ovědomit také, jaké budou reakce a tudíž si nejprve vyslechneme eh, zástupce komise jest, zda je tady v místnosti. Vyslechneme si tedy zástupce komise a potom máme znovu seznam četných přihlášek k diskuzi ze strany poslanců. Každý bude mít 12, eh, dvě minuty, promiňte, protože ve 12 hodin tady budeme mít představitele úřadu pro podporného úřadu pro asilové otázky, takže musíme dobře využít náš čas. Jako první dávám slovo komisi a potom na dvě minuty každému zájemci o slovu, aby po tom jsme si znovu mohli vyslechnout komisi a uzavřet to celé znovu pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já se zaměřím na ty dvě otázky, na které pozornil pan zpravodaj za prvé. Reciproční mechanismus, za druhé pozastavovací mechanismus. A zvlášť budu věnovat pozornost tomu recipročnímu mechanismu pozměňovacímu návrhu 28, kde byla změněna možnost dosažení konsenzu mezi různými skupinami. A, a za komisi máme právní pochybnosti, pokud jde o tento návrh, protože běžně členský stát, který je eh, vlastně obětí té, toho nerespektování vzájemnosti, by měl eh, to oznámit a komisi, případně radě parlamentu, a to by mělo být potom eh, publikováno a pak do 45 dnů se musí přijmout nějaké kroky na nápravu a podle tohoto pozměňovacího návrhu by musí vlastně navrhnout obnovení té vízové povinnosti. A komise pak nebude mít vůbec žádný manevrovací prostor pro zhodnocení situace. My si myslíme, že e, takovýto ultimativní přístup nerespektuje právo iniciativy komise. Spravodaj také řekl, že já by měl mít také roli eh, v tom eh, pozastavovacím mechanismu, ale jak to bylo zmíněno i náfetu, ale v takovém případě selhání vzájemnosti a jejího obnovení by měly být zohledněny i externí aspekty. To znamená, ten silný automatismus, který se tady zavádí, ten není pro komisi přijatelný. Kromě toho mám k takovému automatismu ještě další výhradu. Pozměňovací návrh praví, že jakmile bude návrh komise po 45 dnech, tak bude považován návrh za schválený, leda, že by ve spolurozhodování byl tento mechanismus potom e, e, nějakým způsobem zastaven. A tato gilotina, ta, tento mechanismus by se mohl zastavit parlamentem a radou třeba z důvodů, které související, souvisí s nějšími vztahy. A pak bych položil otázku, jaká je účinnost takového mechanismu automatické vzájemnosti, jestliže v, v radě i parlamentu se nenajde požadovaná většina, nebo by se našla většina, která by to zastavila, tak jaký by pak byl celý ten tlak eh, na třetí, na třetí stát? Vůbec žádný. Už by pod tlakem nebyli, protože návrh nebyl schválen. Takže my jsme plně připraveni pracovat na účinnější mechanismu vzájemnosti, ale nejsme přesvědčeni, že by to mohlo fungovat eh, s použitím takového automatického mechanismu. To by nás nevedlo k větší účinnosti. A teď pokud jde o pozastavovací mechanismus v rámci té bezpečnostní doložky, my nemáme problém s tím, aby se to tak jmenovalo, ale celý ten problém je v těch kritériích, které to spustí. Komise, Rada, Parlament se shodují na tom, že v některých výjimečných případech takové pozastavení musí existovat. Jak víte, komise navrhuje komitologický přístup a definovala matematická kritéria pro takové eh, spuštění. A pak je tu možnost zvážit situaci ze strany komise ve světle všech veškerých relevantních eh, okolností a to včetně různých eh, vnějších, eh, vztah, vnějších vztahů. V radě ovšem rada ustoupila od těchto měřitelných kritérií a nahradila je odkazem na náhlé a podstatné zvýšení. Mě by zajímalo, jak se dívá parlament na ta spouštěcí kritéria. Já vím, že na poslední diskuzi komise byla vystavena kritice za to, že k tomu přistupuje příliš matematicky. Já chci zdůraznit, že my si myslíme, že striktní, jasně definovaná kritéria jsou potřebná pro spouštění tohoto mechanismu. Jakmile k tomu spouštění dojde, pak už samozřejmě neexistuje žádná matematika, žádná, žádný automatismus. Pak dochází k řádnému politickému zhodnocení, což by mohlo vést komisi potenciálně k návrhu pozastavení zrušení vízové povinnosti. A nebudou to rozhodně pak už matematická kritéria. Děkuji a nyní má je slovo jednotliví poslanci a poslankyně a prosím maximálně dvě minuty každý. Takže zástupce rady, nevím přesně, jak se jmenujete, ale určitě je tu nějaký zástupce rady, nebo ne? Susan Mayerham. Susan Mayerham. Paní Susan Mayerham za radu. ráda přispěla před diskuzí. Není tomu tak? Já bych selvfølgelig gerne øh, tage ordet, a já vil meget gerne... Øh, Moc krát děkuji, ano, já si ráda vezmu slovo. Chtěla bych ze všeho nejdříve poděkovat za připomínky k těm pozměňovacím návrhům, které byly předloženy jak ze strany zpravodaje, tak ze strany jednotlivých členů. Včera jsme již měli setkání, kde bylo možné si vyměnit názory k tomuto tématu. Dánský ministr eh, ve skutečnosti na tuto otázku nereagoval. Ano, to je ale také velmi ožehavá otázka a ani rada nemá ještě naprosto jasno, jakým způsobem se k tomu postavit. Zda má být opravdu eh, zde tato věc řešena automaticky nebo ne. Pan ministr také říká, že se nám podaří otevřít eh, nebo zahájit jednání s parlamentem. Doufám, že se nám podaří dostat určitě dále na pracovní úrovni. Určitě doufám, že se nám podaří posohno, dosáhnout eh, pokroku a že možná dokončíme i jednání s parlamentem. Nyní prostor pro připomínky. Pan Busetil, dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěl začít tím, že poděkuji panu Diastemerovi za Eh, prezentaci a za to, jakým způsobem se staví k tomuto tématu. Je to přístup opravdu velmi otevřený a to je z našeho hlediska správně. Pokud je o ten mechanismus eh, pozastavení, a již tomu říkáme, jak chceme, takovýto mechanismus je potřebný. Já si myslím, že je potřeba udělat automatický proces. Argumenty komise mě nepřesvědčily, eh, že je potřeba chránit jejich, jejich cituje exkluzivní právo iniciativy. Eh, doufám také, že z toho nebude jakási institucionální přetahovaná. Potřebujeme konzistentní přístup a podíváme-li se na to, jak to nyní vypadá, je jasné, že máme z toho udělat jediný závěr. Dnes neexistuje společný vízový systém. Jestliže jedna nebo více zemí je mimo vízový režim v rám, eh, z hlediska třetí země, potom ve skutečnosti se nezachází se všemi stejně a závisí potom na tom, jak budeme eh, postupovat. Moje země je nejmenším členem EU. Když jsme vstoupili do EU před osmi lety, odstranili jsme vízovou povinnost pro Brazil, brazilské občany, protože to bylo požadavek vyplývající z vízového kodexu. Nyní, osm let později, Občané Malty a také dalších tří států EU stále potřebují víza, aby mohli vycestovat do Brazílie. To je naprosto nepřijatelné. Je to zcela jednoznačné selhání reciprocity po dobu osmi let a občané toho již mají plné zuby. Je z toho totiž vidět, že nemáme žádný společný vízový režim. A jestliže chceme takovýto režim, potom existuje pouze jedna cesta, jak toho dosáhnout. Jestliže třetí země i nadále eh, bez jakéhokoliv důvodu příliš dlouho odmítá sjednotit vízovou politiku vůči zemím EU, potom by automaticky měl nastoupit systém, kdy bude pozastavena výhoda, kterou této třetí zemi vízový systém EU garantuje. Pan Vačon, prosím. Paní Vačon. Moc krát děkuji. Děkuji také panu zpravodajovi a stínovým zpravodajům. Děkuji také dánskému předsednictví a Evropské komisi za to, co zde zaznělo. Naše spolupráce doposavať byla vynikající a já bych chtěl poukázat zejména na dvě věci. Mluvíme zde zejména o tom ustanovení, tedy o té e, ochranné doložce a také o tom mechanismu pozastavení. Říkali jsme, že tyto věci se používají pouze v případě nejvyšší nouze, je to tedy e, nouzové řešení. Nedávno jsme otevřeli dveře některým zemím ze západního Balkánu, až nyní přemýšlíme o tom, jak zavést mechanismus, který by tyto dveře vlastně zase přivřel. Já myslím, že tento mechanismus ve skutečnosti nikdy nebude použit. Začínáme jednat s komisí a radou o tom, že bychom vyškrtli ty procentní údaje, které jsou zde uvedeny. Matematické vzorce nepotřebujeme, když definujeme extrémní situace. Já ve svém pozměňovacím při, eh, návrhu navrhuji, aby tyto procentní částky nebo tyto procentní eh, ukazatele byly vyškrtnuty. Mluvím zde o eh, nouzové situaci, o rapidním eh, nárůstu žadatelů azyl nebo uprchlíků. Navrhuji, abychom říkali, že bychom neměli se dostat do situace, kdy budeme přinuceni zabouchnout dveře všem žadatelům o azyl, či uprchlíkům, kteří na takovýto statut mají, s, eh, mají nárok. Těmto lidem bychom opravdu neměli zavírat dveře. Pokud je o roli Evropského parlamentu, jsme přesvědčeni o tom, že tato instituce musí být začleněna do toho procesu od samotného začátku. Já jsem přesvědčený přesvědčena o tom, že právě stanovisko AFETu je e, něco, co by Rada a Komise měla brát v potaz. Jestliže jeden členský stát bude tvrdit, že má problém se třetí zemí, potom by komise během tří měsíců měla situaci a její závažnost posoudit a informovat radu a parlament během právě těchto tří měsíců. Následuje jednoměsíční lhůta proto aby tyto dvě instituce vydaly svoje vlastní stanovisko. Nechceme, aby zde došlo k narušení pravidel komitologie, nicméně parlament do tohoto procesu opravdu musí být zapojen. Pokud jde o mechanismus vzájemnosti nebo reciprocity, určitě to bude během vyjednávání jedním z oříšků. Chápu obavy a také doporučení eh, zpravodaje. Potřebujeme právní stanovisko, nicméně v současné chvíli tento postup příliš nefunguje, nebo ne tak, jak by měl. Malé země by neměly být odsunuty eh, do rohu velkými zeměmi, jako jsou Spojené státy nebo Kanada, které mají prostě větší prostředky. Mluvím například o České republice nebo o Rakousku. Spojené státy hrozí Rakousku, že je vyloučí z programu eh, že je vyloučit z programu, eh, který umožňuje bezvízový styk. My potřebujeme mechanismus eh, rozumné reciprocity a je nám jasné, že vyjednávání o tomto budu nebude jednoduché. V roce 2010 Evropský parlament vyzval komisi, aby vytvořil nový mechanismus, který, eh, vytvořil nový mechanismus, který zajistí plnou vízovou reciprocitu pro všechny státy. Znamená to, že žádný třetí stát nebude mít možnost porušit tuto reciprocitu. A kdyby tomu tak mělo nastat, potom by členské státy měly mít právo uh, uvalit vízovou povinnost na tyto třetí státy. Toto stanovisko nebo toto prohlášení z roku 2010 Evropský parlament i nadále podporuje a měli bychom mu přikládat větší váhu. Diskuze opravdu bude o tomto velmi eh, složitá. Měli bychom ale diskutovat o těchto věcech do detailu, neměli bychom rozhodnutí uspěchat. A jak již jsem říkala, já jsem přesvědčená o tom, že mechanismus pozastavení by neměl být nikdy použit. Myslím si, že právo na volné cestování by mělo platit pro všechny občany EU. Nyní paní Ernst. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Já bych tomu ráda řekla následující. Za prvé, mechanismus pozastavení, to by skutečně měl být ten úplně poslední prostředek. Měli bychom naprosto přesně zvážit, co by to v jednotlivosti znamenalo. Nesmíme si s tím zahrávat a proto je třeba se přesně podívat na to, jak to budeme formulovat, co se týče pozastavení. S tím mám tedy tak trochu problém, co se týče tohoto pozastavení. Hovoří se tady o naléhavé mechanismu v případě tedy naléhavosti, ale musíme velice být obezřetní. Jasné je, že potřebujeme jasný mechanismus pro to, abychom zamezili libovůli a čili jdu trochu směrem pana Bozotila, který říká, potřebujeme společný vízový systém přesně to, to totiž nemáme a potřebujeme to, o tom bych ráda dále diskutovala. Pakliže u pozměňovacího návrhu 28 Eh, se k tomu vyjádřili právní pochybnosti, měli bychom o těchto pochybnostech hovořit. Jsem za, abychom to prodiskutovali a jsem také za, abychom si prostě obstarali právní stanovisko eh, servisu parlamentu, právní služby, ale Jinak si myslím, že musíme mít mechanismus, který má naprosto jasné regule. Tania řekla, že bychom neměli pracovat s procenty. Já mám také tendenci tím směrem, ale myslím si, že to nám nepomůže dál. Tady ta formulace podstatný nárůst příslušníků ze třetí státu, to můžete vyložit velice široce. A proto je lepší asi diskutovat o procentech nebo o číslech. My jsme předložili návrhy, které se možná nebudou všem líbit. Když se na to podíváte, ve 33, pozměňovací návrh 33, tam jsme řekli dobře, v tom případě je třeba diskutovat o něčem obdobném, kdy celkový počet příslušníků třetích zemí eh, bude na určité úrovni, je třeba rozhodnout. A pozměňovací návrh 35 bych tady taky ještě ráda připomněla. V 35 se domnívám, jsme také poměrně jasně či jasně sformulovali, jak chceme uh, Eh, nakládat v případě, že se jedná o trestní čin nebo záležitosti související s organizovaným zločinem nebo s obchodování s lidmi. O tom musíme hovořit konkrétně, ale já si myslím, že nám pomůže, když budeme konkrétně formulovat, třeba že tyto konkrétní formulace samozřejmě jsou problematické, ale eh, jinak bez konkrétních věcí se nepohneme dál. Thank you, Chair. And uh, I also... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům. Doufám, že ten výsledek nakonec bude opravdu spokojivý. To, co říkal pan de Kuster, musím říci, že o tom začíná pochybovat. reciprocita nebo vzájemnost a pozměňovací návrh 28. Můžeme se ptát, kde je účinnost toho automatického postupu. Tento automatický postup má pouze preventivní charakter. Jinými slovy, třetí země bude tedy vědět, že tento mechanismus existuje a potom bude sama tedy bedlivě zvaž, zvažovat, zda opravdu zavede vízový režim s jedním ze členských států. To je asi to nejdůležitější ustanovení v tomto návrhu. Pokud jde o pozastavení, doufám, že právní služba schválí naše stanovisko a že budeme moci tedy postupovat dále. Pokud jde o ten mechanismus pozastavení, je pravda, že máme před sebou různé návrhy. Někdo říká, že z 50% by mělo být 100%, to je naše skupina, někdo říká 60%, někdo říká ještě jiná čísla. Cílem je eh, mít jasno, že zde jde o značný nárůst. To je naše eh, stanovisko, stanovisko nás všech. Jakožto matematička mohu říci, že aritmetika je pouze malá část matematiky. Jde nám o smysl a myslím, že se nám podaří najít eh, správná, správnou rovnici, kterou to vyřeší. Paní Rojtová, prosím. Děkuji velice. Eh, já bych taky velice chtěla poděkovat všem zpravodajům a kolegům, kteří eh, usilují, kteří se snaží vytvořit konečně jednotný vízový systém, který v podstatě neexistuje. Já nevím, jestli mě je slyšet. Dobře. Jo. Tady dnes mají členské státy absolutně svázané ruce a e, tahají jednoznačně při těch bilaterálních jednáních za ten nejkratší možný konec provazu. E, Evropská komise spíše monitoruje tato jednání a vlastně nezasahuje a nevytváří žádnou, žádný tlak na třetí země, aby e, znova přehodnotili svá původní stanoviska a aby zvážili nové, nové okolnosti které eh, je třeba kdysi mohly vést eh, k zavedení vízové povinnosti, nebo naopak, které by je přiměly tu vízovou nepovinnost eh, tedy znova otevřít. A já si myslím, že tady Evropský parlament jednoznačně musí dát jasný signál a musí mít jasný, jasný postoj. Já velmi podporuji a moje národní delegace podporuje ten pozměňovací návrh 28, a pokud jde o automatismus reciprocity, věcně chci říct za prvé, do, eh, do účinnosti tohoto nařízení, to znamená do roku 2001, ten automatismus tady existoval. A když se podíváme na dnešní dobu, tak eh, pokud jde o Sixpack, tak tam jsme ho znova použili. Takže to není žádný mechanismus, který by eh, byl něčím novým nebo něčím, co by, co by prostě nás mělo budit nějaké zvláštní pochybnosti je možné diskutovat o lhůtách, ale jak tady řekla kolegyně správně, ten, ta společná eh, vízová politika s tímto automatismem vlastně má působit preventivně tak, aby zavedení vízové povinnosti vůči některé zemi mělo opravdu velmi silné opodstatnění ze strany třetích členských států, aby to nemohla být své vůle. Děkuji. Mr. Bronx. Pan Bronx. Děkuji. Zpráva říká, například společná vízová politika, nevím, proč by měla být společná, to je jiná záležitost, ale že je klíčovým nástrojem pro kontrolování eh, neoprávněné, s čím se myslí nelegální migrace. Přičemž celá řada občanů třetí zemí využila těchto možností k tomu, aby získala mezinárodní ochranu. Samozřejmě se tu hovoří o mechanismu pozastavení eh, toho osvobození od vízové povinnosti, ale říká se, že ten mechanismus pouze zahajuje proces. Ale poté eh, by mělo dojít k nějakým krokům teprve poté, co dojde k podstatnému zvýšení emigrace. Proč to spoždění? Aby se tam dostalo co nejvíc dalších migrantů, než se něco udělá? Zpráva říká, že by eh, bylo nes, protichudné považovat to za eh, řádný instrument pro řešení neoprávněné imigrace. To není pravda. Já si myslím, že víza nemusí být eh, drahá nebo náročná, ani časově náročná. Dají se vydávat i elektronicky. Ale důležité je, že se jimi zaznamenává, kdy někdo vstoupí do země a kdy zas odjede. Když jsem byl za rodinou v Austrálii, musel jsem dostat víza, trvalo to jenom pár minut. Kdybych tam chtěl zůstat pak nelegálně, po, po té, co mi vydrželo toto období, tak by si to orgány uvědomili a to je také správné. Víza musí existovat pro všechny země, u nichž existuje motivace nebo tendence jejich populací přicházet do Evropy. Podle mě ta e, vzájemnost, to je něco, co je tak trošku irrelevantní. Protože není pravděpodobné, že by občané evropských států chtěli e, imigrovat do mnohem chudších zemí. Ano, děkujeme. A teď na základě doporučení Diasem Emery, možná pan Dekoester za komisi by se chtěl vyjádřit k tomu, co tu eh, poslanci a poslankyně uvedli. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o ten pozastavovací mechanismus, ano, myslím si, že diskuze by měla nadále pokračovat o definici kritérií Slyšel jsem, že někteří říkají, že by postačilo odkázat na eh, tu mimořádnost eh, situace nebo to náhle zvýšení a tak dále. Ale zároveň bylo řečeno, že je to v podstatě něco, co snad nebude ani nikdy muset být použito, že to je až určitá konečná možnost. My se bojíme, že čím vágnější ten spouštěcí mechanismus procesu bude, tím víc hrozí, že v budoucnu ten či onen členský stát to spustí. Z tohoto hlediska bychom k tomu měli přihlížet při další diskuzi. Pak také role Evropského parlamentu v tomto mechanismu pozastavení. Od začátku komise říkala, že politicky naprosto angažovaná v tom, aby se zapojil i Evropský parlament, ale mělo by to být provedeno institučně eh, přípustným způsobem. To znamená při respektování komitologie a tak dále, jsme ochotni se eh, touto otázkou s vámi zabývat. A eh, pak velmi, velmi těžká otázka mechanismu vzájemnosti. A bylo tu poukázáno na to, že to existovalo v tom režimu do roku 2001, ale a nebylo to nikdy použito. Byl pouze jeden členský stát, který spustil ten mechanismus předtím, než vstoupil vlastnost nový, v platnost nový neautomatický systém. Takže žádný členský stát ten automatismus nepoužil a zdá se, že to nemělo příliš, že to nezapůsobilo na eh, třetí země Eh, v případě uvalování vizové povinnosti na některé občany třetích zemí. A dál, já se domnívám, a to bychom měli si říct na rovinu, komise je přesvědčena, že stávající mechanismus dostačoval když se podíváme na 100 případů eh, nereciprocity, to bylo většinou s Kanadou, Spojenými státy, v případě některých členských států, které jsou stále obětí toho, a pak Brazílie. Ale v tomto případě vám musím říci, nebo připomenout, že jsme dojednali eh, dohodu o eh, zruš- osvobození od vízové povinnosti z Brazílií, ale zatím se to pořád ještě ratifikuje v brazilském parlamentu. A komise samozřejmě, že kontaktovala brazilské orgány ve snaze na ně zatlačit, ale dostali jsme odpověď, že jejich národní parlament je svrchovaný při schvalování takových dohod. Takže v tomto případě naše prostředky tlaku jsou v podstatě omezené. Souhlasím však, že bychom se, to měli snažit ještě více zefektivnit, ale abychom přešli k úplně plné společné politice, k tomu neby nevedl ani pozměňovací návrh 28. Protože pořád ještě existuje možnost zastavit ten automatismus, kdy parlament a rada by se mohly rozhodnout nezavést znovu vízovou povinnost pro tu uh, danou třetí zemi. V tomto případě bychom ani tak neměli úplnou společnou vízovou politiku. If the council would like to contribute. Jestliže k tomu ještě chce něco říci, rada určitě dostane slovo, jestliže všem nikoli, budeme pokračovat. Zdá se, že rada se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Moc krát děkuji. Pokud je o ten mechanismus pozastavení, členské státy se dohodly na konkrétním návrhu. Když jsem si vyslechla připomínky k této zprávě a podívala se do těch pozměňovacích návrhů, myslím si, že je možné začít s jednáními o detailech. Když mluvíme o reciprocitě, určitě není pochyb v tom, že členské státy by měly podpořit parlament v tom, že reciprocita se musí stahovat také na vízové otázky. Zaznělo zde také, že by parlament měl být zahrnut do tohoto procesu od samého začátku, s čímž já souhlasím. Je to důležitější než v jiných oblastech. Musíme se také snažit najít eh, řešení, která nám umožňují reagovat eh, rychle eh, na kroky třetí zemí, ale potřebujeme také řešit která budou chránit klíčová, eh, klíčové hodnoty EU, jako je například solidarita. Doposaď ovšem nemůžeme začít diskutovat o detailech, protože 7. února budeme mít ještě další setkání na úrovni rady a budeme o těchto věcech tedy diskutovat se členskými státy. Pan zpravodaj, děkuji mnohokrát. Budu se snažit, abych to zvládl v čase, eh, který musíte řídit s takovými obtížemi. Takže nejprve bych rád řekl, že Evropský parlament eh, a to jsem prostě opomněl. Zapomněl jsem poděkovat polskému předsednictví za snahu spolupracovat na tématu této zprávy. Pan Kuster a paní komis, a, a, komisi. Ch, Pana Kusteru z komise chci poděkovat za jasný jazyk, co se týče toho, co můžeme sdílet a co ne. A také děkuji. Dobrý záměr, který byl mnohokrát projeven, eh, aby se skutečně zapojil Evropský parlament do procesu komitologie. Eh, líbilo se mi vyslechnout si z ústrady z dánského předsednictví výraz členské státy podporují parlament. No, uvidíme, jestli je to pravda či nikoliv. Jsme tedy velice spokojeni, že jsme si něco takového vyslechli. Děkuji Simonovi za jeho příspěvek, děkuji také Táně, jejíž příspěvky již znám. Paní Ernst, pozměňovací návrh 33 a 35 eh, chce zavést procentuální částky a chce tam také, aby byla zmínka o trestné činnosti a organizovaný zločin. Táňa chce také preventivní rozměr zabudovat ve svém podměňovacím návrhu a také chce hovořit o čís... Nechce hovořit o číslech jako takových, ale jako Tania Fajon chce zdůraznit spíše ten podstatný vzrůst. Díky paní Rojtové, mé kolegyni, která je z EPP, a která také potvrdila pozměňovací návrh 28, chci také poděkovat, protože také hovoří o preventivní nutnosti, o nezbytnosti prevence. E, zazněl tady také názor e, ze strany pana Brunxe, že pro něj je vzájemnost nedůležitá. Dobře, konkrétní informace a předběžné. Předběžné v souvislosti s předloženými pozměňovacími návrhy. EPP a Veronik Matě předložila jeden akceptovaný pozměňovací návrh. Pan Weber tři pozměňovací návrhy, všechny tři byly přijaty. E, paní Weber ze skupiny e, e, liberálů předložila tři pozměňovací návrhy, dvě byly, dva byly přijaty pan Kirkov, jeden pozměňovací návrh, který byl rovněž přijat. Zague, Cornelia, Kristín a Syriakos předložili tři pozměňovací návrhy a tyto tři v současné době tedy jsou zamítnuty. Cornelia a Kristýn předložili rovněž šest pozměňovacích návrhů a e, při této příležitosti musím říci, že čtyři akceptuji, jeden zamítám a o jednom jsem ochoten vyjednávat a rozhodně skontaktuji všechny tyto jmenované, abychom mohli jednat dál. Co se týče skupiny sociálních demokratů, Táňa předložila čtyři pozměňovací návrhy, přijímám dva, další dva jsou vyjednavatelné. Samozřejmě vyjednavatelné je onen slavný pozměňovací návrh 28. Pan Matthew předložil jeden pozměňovací návrh, který eh, také akceptuji. Amin Buskur předložil dva pozměňovací návrhy. E, oba považuji za vyjednatelné, e, protože odkazují na jurisdikci Evropského soudního dvora. Já mám pozměňovací návrh e, se stejným záměrem číslo 7. Paní Kingal, místo předsed kyně předložila pět pozměňovacích návrhů, čtyři přijímám, jeden zamítám a za skupinu zelených tady Tatiana předložila tři pozměňovací návrhy. Je to záslužná práce, dva přijímám, odmítám pět až o šesti mohu vyjednávat. To je tedy vlastně přehled, pane předsedo, současné situace a musíme tuto diskusi velmi prohloubit, zejména k pozměňovacímu návrhu 28 a pozměňovacímu návrhu 10. 10 je můj návrh, 28 je návrh zbytku skupin a také paní Rojtové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji, nejenom za to, že jste přispěl ve svém příspěvku k tomu, že jsme mohli trochu zvládnout čas, ale že jste nás informoval o začleněných pozměňovacích návrzích a o že jsme si vyslechli tady názor komise. Kromě toho jste nám řekl, že jste ochoten zahrnout pozměňovací návrhy eh, do vyjednávání skutečně detailním způsobem tak, aby členové výboru Libe byli přesně obeznámeni se postojem zpravodaje, než budeme postupovat dál. Eh, chcete je udělat nějakou závěrečnou poznámku? Ano, pane předsedo, děkuji mnohokrát za vaše pochopení. Eh, zapomněl jsem na jednu věc. Mm, eh, chtěl jsem poděkovat Alexandru Alvarovi a bylo by asi užitečné, aby komise to vzala v potaz, stejně tak jako právní služby Alexander totiž říká, že je tady důležitý precedens, co se týče automatismu. A hovoří o tom, eh, o nedávno schváleném balíčku hospodářské vlády, hospodářského řízení, Sixpacku tedy, říká, že si musíme uvědomit, že nařízení Evropské unie 1173, 1174 a 1175 z roku 2011 eh, z listopadu 2011 obsahují všechny stejný automatismus. To praví pan Alvaro, jeho velice respektuji, ale upozorňuji, že by se to mělo být v úvohu, vzít v úvahu, zda by to bylo skutečně efektivní. Je třeba počkat, až nám dá stanovisko právní služba a musí to vzít také v potaz komise. Ano, děkuji mnohokrát eh, za to, co jste nám právě vysvětlil. Na každý pád zůstává jasné, že je třeba obrátit se na právní službu, abychom vyjasnili pochybnosti ve všech aspektech, co se týče té eh, ochranné doložky či mechanismu pozastavení, tak jak to tady vyložil pan zpravodaj. Dobře, takže na příští půl hodinu se prosím pěkně budeme věnovat dalšímu bodu našeho programu, protože potom máme setkání koordinátorů. Mister... Chtěl bychom zde přivítat eh, pana Roberta Visera, eh, který je výkonným ředitelem Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO. Pan se představí pracovní program na nadcházející období. Prosím, máte slovo. Moc krát děkuji, pane předsedo, moc krát děkuji také za to, že jste mě pozvali na začátek letošního roku do vašeho výboru. připomenutí pro všechny. Pan Vyseriš má slovo. Pokud tedy odpouštíte sál, opuste sál potichu. Moc krát děkuji, pane předsedo. Na začátku roku 2012, jak si možná pamatujete, jsem tedy v podstatě rok Eh, ve vedení této agentury, která byla založena v únoru loňského roku. Vytváříme v podstatě novou organizaci na Zelené louce. Pracujeme na vybraném okruhu konkrétních otázek, o kterých určitě budu také mluvit. Týká se to například také Řecka a podporování Řecka. Snažíme se pokrývat eh, poměrně široké spektrum konkrétních eh, úkolů, tak jak je to v nařízení. Rád bych ovšem zmínil zejména některé body, na které bych se chtěl zaměřit, aby bylo patrnější, v čem spočívá naše práce. Agentura podporuje společný evropský azylový systém, tedy zbližování každodenních eh, postupů v jednotlivých členských státech, které samozřejmě musí být eh, v souladu s systémem společného, azylové, eh, společného azylu. Agentura se zaměřuje na tři nebo čtyři hlavní věci. Snažíme se zejména tlačit na konvergenci nebo na sladění postupu tam, kde to umíme nejlépe, to je školení a vzdělávání. Jde tedy o to, aby všichni, co osoby, všechny osoby, co pracují přímo v terénu, eh, měli stejné zázemí, stejné východisko, stejné informace. To je totiž určitě nejlepší základ pro to, aby se postupy v členských státech zbližovaly. Za druhé, Snažíme se zajistit eh, relevantní informace o samotném jádru azylového procesu. To se týká tedy nejčastěji informací ze země původu. Jestliže ze země původu získáme eh, relevantní, nezávislé a nestrané informace, potom je to pravděpodobně ten nejlepší příspěvek pro eh, vysoce kvalitní azylové řízení. Další prioritou je systém varování. V současné chvíli se také diskutuje o jisté možnosti systému, kterému se říká systém včasného varování a EASO již má jistý základ pro takovýto systém, budeme na něj pracovat letos a příští rok. Je to systém varování, který poskytuje informace různým členským státům na srovnatelném základě. Tak tomu doposavat ještě nebylo. A v neposlední řadě nás také zajímá kapacita. Členské státy mají vlastní systémy a samozřejmě zajímá nás také externí faktory. Co tedy se můžeme naučit, co můžeme analyzovat. Určitě nemůžeme dělat nějaké dlouhodobé predikce, ale analýzy a trendy je něco, co nám může pomoci analyzovat stávající situaci a na základě toho tedy přijít s takovými přípravnými nebo preventivními opatřeními, která by mohla vstoupit v platnost v té nejdřívější možné fázi. Dalším tématem je zvláštní solidarita. Organizujeme tedy solidaritu, ale zvláštní solidarita to je určené pro zvláštní případy, jako je například Řecko. Já v tuto chvíli diskutuji s jiným členským státem možnost poskytnout zvláštní nouzovou podporu, ale to bude asi během nadcházejících dní. Jsou zde ještě další témata v rámci pracovního programu, které bych měl zmínit. Zvláštní pozornost věnujeme eh, ne, nezletilí bez doprovodu. A určitě další oblastí, které se věnujeme, je takzvaná vnější dimenze. To je určitě eh, důležitou součástí eh, toho balíčku nebo té oblasti týkající se migrace. Nejsem si jistý, že se tím zabýváme přesně tak, jak potřebujeme v tuto chvíli, nicméně jsme limitováni také externími rámci. Doufám, že v příštím roce bude situace odlišná. Každopádně chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za to, že ASU zatím podporuje. Na slyšení 9.12.2010, ještě před mým jmenováním, jsem slíbil Evropskému parlamentu, že zorganizuji konzultační fórum se občanskou společností během prvního roku své ve, ve funkci. 15. prosince jsme uspořádali na Maltě první takovéto konzultační fórum a velmi mě potěšilo, že výbor Libe tam měl oficiální zastoupení, byla tam paní Labet. Myslím si, že to byl určitě dobrý začátek. Dialog s občanskou společností se nevyřeší jednou konferencí. Je to proces, je to kontinuální proces, nicméně my jsme tento proces již začali a když se na to podívám zpětně, tak mám opravdu vůči tomu vřelé city. Jestliže stavíme organizaci na zelené louce, tak určitě všichni víte, že to není jednoduché. Je tam eh, spojato se spoustou formalit, se spoustou postupů, no ale nyní máme organizaci, která má sídlo na Maltě, máme asi 35 zaměstnanců a také přechodno úřady tady, eh, přechodný úřad tady v, Bru, tady v Bruselu, který má asi 10 lidí. Myslím si tedy, že jdeme správnou cestou. Na Maltě máme zatím dočasné sídlo, dočasnou budovu, nicméně doufáme, že do konce roku bychom měli mít vlastní budovu a také, že budeme mít asi 60 zaměstnanců. Děkuji. A nyní můžeme zahájit diskuzi. Máme tu komisi, kterou zastupuje pan Julia de Blasi? Ne, není to nutné, dobře. A tak rovnou dávám slovo poslancům, pan Busute. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte se, abych se připojil k slovům uvítání na tomto výboru. Je skvělé, že tady jste. Od února loňského roku jste ve vší funkci a měl jste jaksi určité eh, krátké období hájení, ale to už skončilo. Teď jsme v roce 2012 a eh, očekáváme výsledky. My jsme silně podporovali ustavení této agentury a nyní jsme velmi netrpěliví, abychom viděli první výsledky v této tak důležité oblasti. Tři otázky. Dnes ráno jsme tady měli ministra spravedlnosti z dánského předsednictví a bylo nám řečeno, že zítra předloží na pořád jednání téma konkrétního nástroje solidarity. A mě by zajímalo, jestli v tomto světle a také ve světle eh, nedávného sdělení Komise o solidarity EASO je, se angažuje v tomto vytváření mechanismu solidarity eh, v oblasti azylu. Druhá otázka se týká projektu relokace pro Maltu jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak EASA nyní bude mít roli v rozšíření tohoto projektu, aby nebyl jenom stálý, ale aby platil pro všechny členské státy, které by z něj potenciálně mohly mít prospěch. Chci se zeptat, jestli už teď ten projekt nějakým způsobem spravujete, protože zatím nebyl příliš úspěšný. A za třetí a konečně chci se vás zeptat, jestli EASO určitým způsobem studuje nebo přispívá ke stávající diskuzi o revizi nařízení Dublin, které, jak víte, je momentálně naprosto uvízlé na mělčině v, v radě. A dokud bude váznout, tak Evropský soudní dvůr bude nadále vynášet své rozsudky a teď tu máme rozsudky, které v zásadě říkají, že ve svém stávající podobě dublinské nařízení nelze uplatňovat, protože by tím hrozilo porušení lidských práv. Proto chci slyšet, jestli Jázo přispívá k tomuto procesu, k této diskuzi o dublinském nařízení, což je jedno z těch základních bytostných nařízení eh, azylového balíčku. Děkuji, senior Robert Lote, López. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Visere, za to, že jste k nám přišel do výboru. Již jsme mm, skutečně velice toužili potom seznámit se s vaší zkušeností z jednoho roku existence vašeho úřadu. Musím vám říci, že hlavní směry mm, programu práce, který jste nám řekl, jsou pro mě nedostatečné, eh, protože tam nebylo nic konkrétního. My bychom potřebovali jaksi širší a hlubší vysvětlení toho, s čím se opravdu úřad zaobírá, eh, protože pro hlavní směry práce na to je komise, ale vysvětlit, co skutečně úřad činí, eh, jaký typ informací tento úřad má a máli například vládní informace z každého státu, jak vypadá mezivládní srovnání, kolik žádostí o azyl má v současné době celá Evropská unie věnuje v jižních zemích e, nebo stále ještě nemáte e, komunitární systém informací, e, jste spíše mezivládní. Čili kolik času například v tomto, v těchto táborech stráví žadatelé o azyl, jak dlouho čekají na vyřešení své situace, své žádosti. Eh, když se podíváme na dublinské nařízení eh, týkající se mezinárodní ochrany, kolik z nich se navrací do těchto táborů, které existují v jižních státech. Zdá se, že to jsou všechno zásadní informace, když hovoříme o azylu. A skutečně my bez těchto čísel jsme jakoby bez nezbytné informace jako poslanci, ale proto byl tento úřad vytvořen, abychom tyto informace měli. Třeba, že nemáte kapacitu pro to, eh, abyste eh, mohli tedy nést název jaksi komunitární, ale byli jste zřízeni proto, aby každý jednotlivý stát vám dával své informace, aby mychom mohli tyto informace mít, které jsou tak nesmírně důležité, protože žadatelé o azyl jsou vhodní horších podmínkách než zločinci, které máme v Evropské unii. V horších. Nemají žádné procesní zároky eh, musí prostě překonávat daleko horší dobu zadržení ve vyšetřovací vazbě, která je daleko horší než eh, předpokládání či domnělí eh, delikventi v Evropské unii. Čili úřad musí poskytovat musí dostávat solidní informace musí žádat od členských států i z hlediska solidarity. Když se hovořilo o solidaritě, také jste nám řekl, v čem ta solidarita spočívá. Já bych ráda věděla, jaký druh solidarity. A známe nějaké experimentální programy této solidarity. Ráda bych vám řekla, že pakliže ta kvantita, množství, které zatím se nazbíralo, a to se týká pouze 300 uprchlíků, kolik času bude zapotřebí, aby ty tisíce, tisíce, tisíce uprchlíků, kteří, kteří jsou zadržováni v těchto zákytných táborech, mohli mít nějakou šanci na vyřešení, protože nevíme, jak dlouho bude zapotřebí, aby tyto tábory eh, věděli, jak dlouho budou muset tito žadatelé o azyl být v těch nedůstojných táborech. Pan Papa Nikolaju. Mr. Vise, thank you. Děkuji vám. Za váš úvod. Za veškeré poskytnuté informace. Já jsem pocházím z Řecka a podílím se na našem výboru na jednání eh, o azylovém balíčku. Snažím se sledovat veškerý vývoj v Evropě, na evropské úrovni ve věci azylového řízení a ochrany, kterou bude, eh, bude to řízení poskytovat. V mnoha našich diskuzích s jednotlivými subjekty, nevládními organizacemi, kolegy a dalšími organizacemi bylo, bylo EASO vnímáno jako nový nástroj, který máme a který můžeme v budoucnu použít k hle, při hledání řešení v mnoha oblastech, které, o kterých jednáme a u mnoha projektů, které se snažíme podporovat. Například mechanismus včasného varování je stěžejním prvkem vyjednávání u Dublinu 2. A my se, my skutečně s vámi počítáme a já se teď dívám na váš pracovní program a tam se píše, že zaměstnanci že tam je v podstatě jenom jedna osoba. Podpůrní zaměstnanci na vytváření mechanismu včasného varování. Já s vámi souhlasím, že jste se snažili zorganizovat agenturu, tak říkajíc, od nuly. To nikdo nemůže popřít. Ale abych řekl pravdu, kdykoliv se diskutuje o EASO, tak já vždycky EASO podporuji. Protože věřím v tuto agenturu. Obvykle dostanu odpověď, že EASO je nová agentura, že zatím není připravená. Já si myslím, a tady se chci připojit k panu Busutilovi a k panu Romero Lopez, Asošut by se mělo stát jakýmsi expertním orgánem na azylový postup. Aspoň tak si to představuji, že vytváříme v podstatě expertní eh, agenturu, která pak může podpořit každý členský stát. Takže já se vás chci zeptat na toto. Myslíte si, že v tuto tak klíčovou chvíli evropského vývoje je EASO tímto expertem? Já vím, že vaše finanční situace není, eh, neodpovídá vašim potřebám, ale kromě toho, máte za to, že váš mandát jak se potvrzuje to, co tu moji představu, že byste měli být tím hlavním expertním bodem, který by nás pak podpořil ve všech možných problémech, na něž narážíme v souvislosti s azylovým řízením. Děkuji, paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Také já mezi námi vítám pana Vysra. Měla bych tři otázky. První dvě už vlastně položil eh, pan Bozutil. Eh, otázka je, jakou eh, roli hraje Evropský úřad v diskusi o mechanismu solidarity a při přepracování dublinského nařízení. Druhá otázka se týká mladistvé bez doprovodu Víme, že i tady eh, máme co dočinění skutečně s nouzovou situací, protože to jsou obzvláště zranitelné skupiny, které vyžadují zvláštní pozornost. A pak eh, je tu ta otázka, kterou se musí zaobírat náš výbor, kterou jsme také již položili komisi. Eh, Zde existuje pilotní projekt v této oblasti. Víme, že častěji tomu tak je že lokální organizace a nevládní organizace eh, pečují o tyto děti, eh, i když k tomu nemají vůbec k dispozici patřičné finanční prostředky. A na druhé straně zejména mladiství a děti potřebují takovouto zvláštní péči. Děti musí chodit do škole, musí mít psychologickou podporu, Čili musí to probíhat v řádné formě a musí to jít ruku v ruce s odpovídajícími finančními a personálními zdroji. Proto tedy má otázka. Máte k tomu nějaké dodatečné informace pro nás? Paní Matěje, děkuji vám chci mezi námi přivítat pana ředitele a chci se vás zeptat na dvě věci. Jednak vzdělávání a školení, o tom jste hovořil v našem programu, můžete to nějak rozvést? A také se chci zeptat eh, na vztah s agenturou Frontex. Děkuji. Mr. Bronx. Děkuji, pan Bronx. Thank you. Um, <clears throat> the electorate might uh, want to ask why mohli bychom si položit otázku, proč by azylová politika měla být společná, ale jeden důvod je, aby nebylo možné vlády eh, úspěšně lobovat, eh, eh, aby dělali opatření proti těm, co žádají o azyl. Cílem tedy, aby bylo na koho svést vinu. V tomto případě je to EU. Možná je to zvláštní, že já zde vystupuji jako obhájce EU, ale Žalovat EU nebo svalovat vinu na EU je eh, svalovat vinu na někoho, kdo nemá žádnou jasnou odpovědnost. Odpovědností myslím zejména možnost eh, a pravomoci odsunout obyvatele mimo EU. Zatímco vláda takovéto odpovědnosti opravdu má. Ve skutečnosti eh, voliči nevědí, který, kteří poslanci hlásali pro jaká opatření s jakým cílem. Měli bychom jim to možná připomenout. A nyní pan Fisar, prosím, můžete reagovat na to, co zde zaznělo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem ctěným poslancům a poslankyním za tyto otázky a poznámky a připomínky. Ano, skutečně ta doba hání už skončila, já to vím, a je potřeba teď eh, plnit a dosahovat výsledku. Já naprosto rozumím této poznámce. Teď už je tedy ten, to, co by dřív bývalo příští rok a my nemůžeme vynakládat peníze bez výsledku, to je jasné. Pokud mi dovolíte připomenout několik um, specifických věcí, které se vyskytují v několika dotazech a pak jednu obecnější záležitost. Podílí se ESO na tom mechanismu solidarity, případně diskuze o Dublinu 2? Ano. Já budu na zítřejší neformální radě pro spravedlnost a vnitro a mám se také účastnit diskuze byl jsem zapojen do diskuze, která předcházela některým návrhům a myslím si, že je to přiroz, naše přirozená role vzhledem k našemu mandátu, abychom v tom roli hráli. Také, abychom hráli roli v tom systému včasného varování. To je další vážná věc. A teď přejdu okamžitě k otázce pana Papa Nikolau zda je EASO schopné tu svou roli jednoho dne skutečně plnit. To je opravdu eh, ta základní otázka, kterou jsem si sám kladl, vzhledem k tomu, že jsme agentura s omezenými zdroji a na straně jedné a na straně druhé se na nás kladou obrovská očekávání. Moje současná zkušenost, i dosavadní zkušenost je taková, že tu roli plnit můžeme, ale potřebuji podporu. Dokonce i podpůrný úřad potřebuje podporu. A to ze všech stran. A jenom abych pokračoval v otázce poskytování informací a systému včasného varování. Systém, takový systém může být nastaven jedině za určitých podmínek. A to, když táhneme za jeden pro vás. V tuto chvíli zatím ovšem tuto inform, tyto informace nemáme, i když Evropská unie už existuje dost dlouhou dobu, už 10 let se zabývá otázkou azylu, 10 ne 15 let, a my přitom pořád nemáme srovnatelné nezávislé údaje za jednotlivé země. Takže potom eh, napravení této situace není otázkou několika týdnů, ale vyžaduje to těžkou práci. Využíváme informace členských států, které potom organizujeme. Eh, ještě k tomu, na co se ptal pan Papa Nikolau. Jestli nám máme dostačující mandát. Budeme dělat, co můžeme. Ten cíl tam je v nařízení že by tu měl být nějaký systém včasného varování a poskytování informací, ale nemáme žádnou oficiálně posvěcenou možnost státům říkat, jaké definice používat pro poskytované informace, nebo jaká data přesně dávat k dispozici. V rámci struktury a práce za to znamená řídící rada a tak dále, by mělo být možné najít systém organizace, který přinese uspokojivé výsledky. Tento proces jsme zahájili minulý listopad, od linského listopadu. Teprve od té doby mám vlastní zaměstnance. Ale od té doby jsme začali schromažďovat různé informace od členských států já představím první výroční eh, zprávu se statistikami a informacemi. Snad někdy na začátku jara, což znamená březen, duben. To je první zpráva, která se dá ještě zlepšit, ale bude obsahovat alespoň některé z těch informací, které jste tu zmínili. A doufám, že budeme na těchto informacích dále stavět a že to povede k té naší pozici jakožto nezávislého experta. Nebudeme používat jenom Eurostat, ale eh, informace z členských států, ale také nevládní organizace k tomu, abychom nezávislým způsobem si dali dohromady různé druhy informací a obrázků, které se objevují napříč Evropskou unii. Teď k relokacím a k Maltě. Důležitá konkrétní otázka vzhledem ke sdělení komise z konce loňského roku o tom, že by se mělo jednat o výraznější téma v naší politice. Navrhl jsem dal jsem k dispozici podporu druhé fázi tohoto relokačního procesu, zatím se to stále připravuje, zatím se tudíž na tom aktivně nepodílím, ale jakmile začne ten, tato druhá fáze, tak se podílet budeme. Ehm, Nezletili bez doprovodu, to je nesmírně důležitý bod pokud jde o toto téma, tak jsme v podstatě smluvní stranou Evropské komise, protože Evropská komise má svoji vlastní práci a akční plán o nezletilých bez doprovodu, kterého se účastní řada různých subjektů, čili je to širší než jenom to, za co zodpovídá naše agentura, ale my za tímto účelem s komisí těsně spolupracujeme také s Frontexem a to ve věci mnoha různých konkrétních kroků. Zaměřujeme se zejména na eh, hodnocení, věkové hodnocení, což je samozřejmě, nemusím zmiňovat, velmi důležité. A pak se zaměřujeme na ten celkový kontext toho, co se děje po té, co byl věk stanoven. Snad z toho vzejdou nějaké praktické pokyny pro členské státy, osvědčené postupy, ale také všeobecné pokyny pro jednotlivé zúčastněné instituce. Nevládní organizace se, jsou zapojeny do diskuze i, i v tomto případě. Školení. Měli jsme školicí program, který byl zahájen jako pilotní systém v rámci konference GDESK před několika lety. Již se účastnilo mnoho členských států a od ledna letošního roku EASA převzala celé kurikulum EAC, to znamená, to jsou ty osnovy právě vzdělávací a školecí ve věci azylu a bude je potom ve všech 27, respektive brzy 28 členských státech pr- zavádět. Již plánujeme 13 školení. Pokud jde o kurikula e, evropské zelové politiky, a takže ten projekt je dosti intenzivní. Spolupráce s Frontexem, ano, existuje v mnoha oblastech. Zmínil jsem ještě ty nezletilé bez doprovodu, protože tam se Frontex hodně účastní. Zmínil jsem i hodnocení rizik a systém varování, protože tam také data schromažďuje Frontex a neměli bychom zdvojovat tuto aktivitu. V Řecku tam je ten řecký akční plán, který řeší azyl a ostravu hranic společně. Enra a, a Máme celou řadu dalších oblastí, kde spolupracujeme, eh, třeba právě i na přípravě školení. A konečně, pokud jde o odpovědnost, tak já osobně považuji za čest, že jsme první agenturou eh, spadající pod Lisabon, která má formální zodpovědnost vůči Evropskému parlamentu. Děkuji vám, děkuji vám za prezentaci eh, vaší práce na rok 2012. Děkujeme všem, eh, kdo přispěli a ještě chci oznámit, že vzhledem tomu, že máme trochu spoždění, měli bychom poděkovat také tlumočníkům za ty za těch několik minut navíc, které nám věnovali. Děkujeme panu Fisserovi a Uděláme si minutovou pauzičku, aby všichni, kdo nemají být na zasedání,